Zkrátili jsme pořad jednání dnešního dopoledne, protože některé témata se odložila a také zvažování pozměňovacích návrhů, výročních závěrek a Eh, zdaňování mikrosubjektů, takže doplníme pořad jednání, nikdo není proti, děkuji. A také musíme schválit eh, zápis z jednání 2. Eh, září 2009. Nevidím žádné námitky. Dobře, pořad jednání je tedy přijat a potom sdělení předsedkyně. Jako obvykle, jak bude zvykem, eh, je naše jednání vysíláno na webu. Vítám nové členy Martu Andresen, která je náhradnicí místo pana Oresti Rossiho a potom eh, kalendář schůzí ekonu eh, v příštím roce. To Eh, naleznete v dokumentu. Bylo to schváleno minulý týden. A chtěla bych eh, připomenout poslancům, že budeme mít mimořádné zasedání ve Štrasburku v pondělí 19. října v 21.00 eh, a dokumenty obdržíte a budeme mít tlumočení a potom budeme mít další schůzi o blokové výjimce pro automobilový průmysl. Dobře, můžeme nyní přejít k projednávání zprávy pana Bulmana, který se týká návrhu změnice e, o daní z přidané hodnoty. Prosím zpravodaje pana Bolmana. Děkuji, paní předsedkyně. Zde jde o konzultaci. Konzultace již proběhla v naší zprávě, kterou jsme jednomyslně schválili 8. 7. 2008, vypracoval tuto zprávu kolega Rosaty této zprávě jde o otázku úpravy daně z přidané hodnoty pro dodávky zemního plynu, elektřiny a tepla a týká se to také eh, daně eh, z přidané hodnoty pro společné podniky. To všechno není žádný problém, ale týká se to také eh, podmínek uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu u nemovitosti. Tady jde o problém, to je rozhodnutí rady, které značným způsobem rozšiřuje rozsah působnosti a nepřispívá k další harmonizaci v daňové oblasti, ale e, spíše umožňuje, abychom e, uplatňovali eh, různé postupy. Kdo chce, tak tu možnost má. Rada a komise nás požádali, právě proto, že je to dalekosáhlá změna, abychom se tím znovu zabývali. Co se týče návrhu rady, eh, který je podle mého názoru eh, příliš široký, můžeme uplatnit nárok na odpočet eh, daně eh, u různých eh, předmětů v souvislosti se zdaňováním nemovitostí. Ten rozsah není jasný, nevíme, jak jaké dopady to bude mít na vnitřní trh a chtěl bych proto předložit tyto návrhy. Za prvé ujasnění vzhledem k rozšíření rozsahu působnosti směrnice na nemovitosti na movitý majetek. Chtěli bychom vědět, jaký bude společný definiční rámec aby eh, eh, se v jednotlivých státech nepostupovalo svévolně. Než se rozšíří rozsah působnosti, chtěli bychom mít kontrolu, jaké dopady můžeme očekávat na společném, na vnitřním trhu, tedy eh, takové eh, předběžné posouzení, protože nechceme, aby eh, to mělo negativní dopady na vnitřní trh tím rozšířením rozsahu působnosti směrnice a dále chceme, aby uplatňování korekčního mechanismu, kdy se oceňují eh, pozemky v období X, aby eh, to také neumožňovalo své volný výklad. Eh, abych to zestručnil, chtěli bychom, abychom se vrátili k té původní jasné myšlence, kterou komise prezentovala, abychom měli právní jasno, společný postup na jednotném trhu, a by to nevedlo eh, k různým eh, rozsudkům Evropského soudního dvora. A eh, prosím tedy o vážené připomínky. Zatím se nikdo nepřihlásil na seznam řečníků a nevidím tady ani nikoho ze stínových zpravodajů. Přeje si vzít slovo někdo další k této otázce? Mám tady žádost o slovo ze strany komise, která si přeje k tomuto učinit prohlášení, tak možná si nejdřív vyslechneme komise. Prosím. Pan Diemen, děkuji, paní předsedkyně. Po těchto vysvětleních mohu jen říct, že bych chtěl poděkovat výboru, pokud se rozhodne hlasovat o této zprávě a děkuji zpravodaji za to, že podpořil ten původní návrh komise. My jsme tomu mezi sebou hovorově říkali návrh technické směrnice, protože původně tam šlo o to vyřešit určité technické nedostatky současného systému DPH a zároveň vyřešit potíže členských států podle výnosů soudního dvora, co se týká práva na odpočet. A to jsme učinili jen co se týká nemovitého majetku. A jak vysvětlil zpravodaj, rada rozšířila pravidla, která se týkají odpočtu, tak, že Mm, se teď budou v Evropské unii vztahovat na všechny možné druhy zboží, aniž by přitom stanovila nějaké detailní podmínky, podle kterých členské státy budou moci tato nová pravidla uplatňovat, což dělá komisi starosti. A podle našeho názoru bylo správné, že byl konzultován parlament. Takže já v tomto kontextu zase mohu jen poděkovat zpravodaji a říci, že my velice oceňujeme tuto zprávu. A jestli dovolíte, chtěl bych vás upozornit na jednu věc, ke které bych rád vysvětlil naše stanovisko trochu detailněji. A to se týká úvodního ustanovení 10a. podle naší analýzy tam jde v podstatě o to, že se žádá další politická aktivita ze strany komise, což je věc, která alespoň podle pravidel komise a našeho zákonodárství není věc, která by se měla nacházet v úvodním ustanovení směrnice. Jak si asi uvědomujete, nemůžeme teď k tomu mluvit věcně. Respektive nemůžeme zatím dodržet žádný takovýto závazek. Takže možná, že bych to tímto uzavřel s tím, že ještě jednou děkuji zpravodajovi a členům výboru. Pokud máte nějaké další otázky technického, technické povahy, tak my vám jsme k dispozici. Děkuji. Děkuji. Já teď vrátím slovo zpravodaji, protože nikdo další se nepřihlásil. Přestože myslím, mohu říci, že tento výbor v minulosti se hodně snažil zajistit, aby podniky měly po celé Evropské unii stejné podmínky. A to nejen co se týká DPH, ale také eh, společné daně z činnosti společností. V minulém mandátu parlamentu bylo toto stanovisko našeho výboru. A myslím, že asi vycházíme z podob. Ale vrátím slovo panu Bulmanovi. Děkuji za připomínku ze strany komise. Na tento bod se podívám ještě bilaterálně. Paní předsedkyně mě nezbývá, než říci, že jsme samozřejmě ze začátku nového legislativního eh, období eh, snahou vytvořit velký nátlak a to by nebylo možné bez skvělých služeb a opravdu kvalifikované eh, práce ve vašem výboru. Děkuji za to. Yes, thank you. Ano, děkuji. Skutečně se zdá být trochu zvláštní, že jsme tady zpátky a musíme fungovat tak rychle, ale já jsem si jist, že to oceníte. A teď můžeme přejít k další zprávě. Ne, moment. Možná bych se ještě měla vrátit. Teď mi připomněli, že bych měla také říci, jaký bude náš kalendář. Do 14.10. dopoledne nám posílejte pozměňovací návrhy. Potom je zvážíme do 9. listopadu a hlasovat se bude 10. listopadu. S tím, že bychom to mohli vzít na plenární zasedání 1. prosince. Doufám, že zpravodaj je s tímto spokojen. Kývá dobře. Takže teď můžu přejít bodu 7. Což je výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2008 a zpravodaj je pan Edward Šikluna. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve k těm časovým lhutám, které jsou velice krátké. Řekli mi, že do 20. října bych měl dokončit první verzi, možná do 23. maximálně, ale je to velmi krátká lhůta. Ten proces by měl začít někdy v dubnu. Všem z hlediska voleb situace je taková, jaká je. A nemůžeme eh, dále otálet, protože další zpráva bude zveřejněna začátkem příštího roku. Konzultovali jsme to s ECB a se sekretariátem na několika jednáních. Ta zpráva pochází eh, z prosince 2008, od té doby se toho hodně stalo. Takže by bylo možné se podívat na ty otázky, které byly ve výroční zprávě a potom je rozpracovat a aktualizovat, aniž bych se zabýval novými otázkami, které pravděpodobně budou ve zprávě za rok 2009. A také, jestli dovolíte, bych rád využil toho, že zpravodaj může přesouvat pozměňovací návrhy v rámci návrhu takže já bych tam nechal tu časovou lhůtu a budou-li k tomu nějaké dodatky, tak bych je potom předložil jako pozměňovací návrhy za pochodu. To je, myslím, všechno, co jsem k tomu chtěla říci. Dobře, já vám děkuji. Pan Belc si přeje slovo? Also ich wollte auch äh, já jsem chtěl také upozornit na to, že podle mého názoru jsou tyto lhůty opravdu velice těsné, ale sledem k volbám nám nezbývá nic jiného, než abychom to uh, udělali opravdu v říjnu, jinak ta výroční zpráva je opravdu potěšující. A již můžeme vidět první dopady globální hospodářské krize, když se podíváme na tu bilanci, to je velice hezké 1,4 miliard eur e, byly e, vyhraženy pro rezervy a já jsem opravdu nesmírně zvědavý na nadcházející tři týdny diskuzí také se s a to je z mé strany prozatím vše. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další, někdo ze stínových zpravodajů. Dobře. Tak já souhlasím s tím, že se musíme přidržet těch přísných časových lhůt, protože jinak dostaneme se na plenárku až 25. března, kdy už tam bude pan Trišet, už nám slíbil, že přijde, takže se toho bude moci zúčastnit. A to by bylo dobré. Navíc by bylo trochu trapné, kdybychom tu debatu začali až po tom, co bude zveřejněna ta příští zpráva. Ale myslím, že pracovní metoda, kterou navrhl zpravodaj, je dobrá. Takže 9. listopadu budeme mluvit o návrhu zprávy a pozměňovací návrhy můžete posílat do 30. listopadu, takže budeme mít trochu času, abychom tam zapracovali i další myšlenky. 11. první se o tom bude jednat, hlasovat se bude 23. a plenárka bude v březnu pro ty z vás, eh, kdo potřebují časové lhuty. A teď přejdeme dál k bodu 8. To je druhá výměna názorů, která se týká směrnice o správcích alternativních investičních fondů. Máme k tomu pracovní dokument od zpravodaje a já tedy dám rovnou slovo Žánu Paulu Kozesovi. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milí kolegové a kolegyně, o této zprávě hovoříme už po druhé, to znamená zpráva, která se dotýká správců alternativních investičních fondů. Ve svých složkách máte pracovní dokument, který jsme připravili společně s našimi spolupracovníky. Nejde o nějaká řešení, jde spíše o určité body pro zamyšlení zamyšlení našeho výboru. Čili já se nebudu dotýkat celého obsahu pracovního dokumentu, určitě jste se podívali na celý dokument. Spíše bych se rád vyslechl vaše poznámky, vaše stanoviska k jednotlivým bodům, kterým se musíme, kterými se musíme zabývat v tomto návrhu směrnice. Čili se mám plně k dispozici a předem děkuji za všechny argumenty a poznámky. Right, Takže Dívám se, kdo se hlásí. Pan Klims by se rád přihlásil o slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Od našeho od naší první výměny názorů a reakcí na tento text jsme se dostali o kus dále, ale ještě nejsme zdaleka u konce, protože nemáme ještě vlastní zprávu zpravodaje. V podstatě bych chtěl skonstatovat, Jistě s veškerým respektem k tomu, že eh, zájmové strany nebo podniky, kterých se to eh, dotýká, usilují o jednání, musím říci, že mám pocit, že mě naléhání eh, tolika subjektů trochu překvapilo, abychom velice rychle jednali. Domnívám se, že mezi Londýnem a eh, Bruselem eh, byly veškeré transportní cesty hodně obsazené. Bylo to prostě příliš a jedno dne musí být konec. Ti, kteří se tím zabývají, se do toho musí pustit a nemá smysl používat ten stejný ark dokument a zástupci odvětví vykládají stále to tež a kromě toho zajišťovací fondy, které se v této souvislosti hodně angažují, eh, nejsou tou největší eh, třídou. Já jsem si nechala vypracovat statistiku a ty zajišťovací fondy hedge funds tvoří vlastně jednu sedminu ze eh, všech eh, alternativních investičních fondů. Anti-special funds eh, představují téměř 47%, jsou mnohem větší a kapitálové, soukromé kapitálové jsou větší než zajišťovací fondy a ty jsou v tom jednání nedostatečně zastoupeny. Musíme apelovat na zástupce, aby se mezi sebou trochu dohodli, aby to nebylo příliš příliš jednostrané a aby se tu nezohledňovala příliš jedna strana aktiv a e, dále e, se e, jednalo o tom a není to nepro, problematické, že se snažíme nalézt přístup jednoho řešení pro všechny, ale Domnívám se, že tento návrh by měl být opravdu smysluplný. Zpočátku jsem sám měl trochu pochybnosti, ale domnívám se, že to možné bude. Vyžádá si to však celou řadu změn. Eh, předložený návrh eh, jako konečný legislativní návrh musí doznat eh, jasných změn, aby to umožňovalo praktické řešení, ale domnívám se, že se nám to podaří a má první reakce byla eh, celou záležitost poslat zpátky komisa, komisi a požádat ji, aby začala od samého začátku. Eh, tyto pochybnosti se rozptýlily, ale přesto se domnívám, že je třeba eh, mnohé změnit a k tomu se tedy dostanu. Co se týče prahových hodnot, to bychom měli vypustit na místo 100 milionů hm, 20 milionů a namísto toho bychom se měli snažit eh, zavést zásadu proporcionality. Dále eh, problematika třetích států a problematika depozitoris. K tomu se ještě vrátím závěrem, protože oba aspekty jsou tak složité. A také se mi zdá, že máme eh, jakožto legislativci za úkol zajistit, aby tato směrnice, až bude jednoho dne schválena, opravdu se, jak bych to měl říci, zapojila eh, bez problémů do ostatních stávajících směrnic. Nejde o to, aby eh, to bylo v rozporu s MIFID nebo s KIP CP nebo s dalšími. Musíme zajistit, aby všechno do sebe krásně zapadalo, abychom tu neměli dvojí regulaci a eh, aby vůbec nebyly ty předpisy v rozporu je třeba, aby eh, na sebe navazovali a opravdu nebyli v rozporu. Co je velice důležité, je to, co se v minulosti osvědčilo. To by nemělo být zrušeno zbytečně touto směrnicí a v mnoha státech se osvědčily stávající National Private Basement Regimes. Tyto National Private Basement Regimes eh, nemusí pozbít platnosti novou směrnici o alternativních investičních fondech musíme udělat tak, aby tyto eh, National Private Basement Regimes eh, úplně nezmizely, mohou vedle sebe existovat. A když tyto režimy eh, zachováme, tak to umožní dobré řešení. A teď k otázce třetích zemí. Podle mého názoru musíme sledovat cíl, abychom nalezli takové řešení, které jednak umožní obdobně jako u KIP CM, aby AIFM se e, stalo takovou značkou kvality nebo pečetí kvality v Evropě, ale nesmí to být ruce v ruce s tím, že by se z Evropy udělala pevnost, e, že dovolíme, aby se z třetích zemí něco dostalo do Evropy, do takového vězení a zase e, z tohoto vězení by se nic nedostalo ven. Stejně jako dříve musíme zastávat eh, zásadu, že eh, Evropa zůstane otevřeným trhem. A jsem pro to, abychom vytvořili takový pas pro manažery a IFM, kteří eh, sídlí v Evropě a také pro tyto alternativní investiční fondy usílené v Evropě. A potom National Private Basement Regimes eh, si zachovají svou platnost, takže každý ze všech částí světa eh, bude moci do těchto národ, prodávat do těchto národních režimů v Evropě a každý v Evropě institucionální investoři budou moci eh, investovat na celém světě a je třeba vyřešit ještě tu velkou otázku. Co s eh, fondovými manažery, eh, manažery, kteří sídlí v Evropě a podléhají této úpravě, ale chtějí provozovat fondy, které jsou mimo Evropu, v USA, Brazílie a někde jinde. Tady jsou dvě možnosti. Buď řekneme, že tento pas neobdrží, eh, mají sídlo v Evropě, musí se podřídit National Private Basement Regimes, anebo když jim dáme ten pas, musí zajistit, že tento offshore fond, tedy fond mimo Evropu, Eh, bude eh, eh, odpovídat tomuto ekvivalentu, ale ekvivalenční režim, vytvořit ekvivalenční režim, to není velice snadné. Očekávám návrhy z pravodaje, kterým směrem by se to mělo ubírat. V každém případě si myslím, že bychom neměli uzavřít Evropu, neměli bychom mít přechodné lhůty tří let, to potom nebudeme potřebovat já jsem již posledně eh, eh, řekl, že bych si přál, abychom počkali, než obdržíme konkrétní návrh komise eh, na základě přeskumu on sízam, anebo dostaneme přeskum ze skip CP. Není možné, aby investiční investoři měli přísnější předpisy než ty, které mají eh, jiní investoři a návrh komise vychází z toho, že nebudeme mít pas pouze pro manažery a IFM, ale také eh, pozitivní plus eh, pro depozitní banky. Eh, kdysi eh, v souvislosti se SKIP CP jsme odložili tuto otázku. Řekli jsme, že manažerské společnosti dostanou pas, to bylo dostatečně složité a depozitní banky byly stranou, ale neviděli jsme ty potíže a rizika. Od Madofa víme, jaká rizika jsou i pro depozitní investory u SKIP CP a to musíme řešit ruku v ruce, aby to bylo řešení pro AIFM i pro SKIP CP. A potom ještě poslední bod, eh, dohled. Jistě snažíme se dohled v Evropě eh, zaměřit eh, z velké většiny novým směrem a je jasné, že tato nová směrnice bude zohledňovat nové návrhy týkající se dohledu. Děkujeme. Děkujeme. Pane kolego, dívám se. Další ostatní zpravodajové stínovi, který by se chtěli vyjádřit, pan Said Kamal. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se omlouvám kolegům, protože jsem nebyl na začátku této výměny názorů. Jdu rovnou z letiště a několik kolegů dokonce ještě na cestě, bohužel z letiště je tam zácpa. Samozřejmě, že mnoho z nás v našem výboru už mělo různé debaty ohledně této oblasti, nejenom s našimi voliči, ale společnostmi, které se na nás obrací a na které budou, bude mít dopad tento návrh směrnice. Nejde pouze o ty, u kterých bychom to předpokládali, že se na nás eh, obrátí, to znamená všichni, který, který, jsou součástí celého tohoto řetězce, ale i ostatní. Rád bych řekl, že souhlasím s předřečníkem, panem Klincem, především pokud jde o třetí země, Dále, pokud jde o stávající směrnice, určitý křížový režim, který režim bychom měli využít, to znamená, který režim by měl platit. A myslím si, že to i v nedávné době předsedající našeho výboru velice jasně se to změnil. Pokud je o penzijní fondy, já jsem měla takovou diskusi s jedním správcem tohoto fondu nedávno a bylo mi řečeno, my jsme v podstatě z různých rodin, já jsem zodpovědný za fond odborářů, to znamená, že politicky by neměl se mnou souhlasit, protože v této oblasti mám veliké obavy, protože když hovoříme o tisících účastníků mého fondu, tak bych samozřejmě chtěla, aby měl tu možnost nakoupit tyto finanční prostředky a tyto fondy nejenom v Evropě, ale na celém, mimo Evropu, v celém světě, protože samozřejmě, že chci, aby měli největší zisky tyto členové mého fondu opravdu, kteří opravdu přispívali celé, celá léta. Já nemohu říci, přece jim nemohu říci, mám malý přístup k jiným fondům, nebudete mi návratnost, kterou očekáváte a tak dále. Ale samozřejmě jde i o hedžové fondy. Samozřejmě, že v některých částech světa mají velice špatnou reputaci. Ovšem umožňují například ziskovost i v období, kdy klesají nebo padají, padají borzy. A právě to si musím, toho si musím být vědomí. Jaký to bude mít dopad na naše voliče, především na důchodce? Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na různé jiné fondy v této oblasti. Nesmíme zapomínat na to, že člověk, který um, se se narodí dneska, tak může, řekněme, říct eh, až do stále. Většina našich dětí překročí tuto hranici. Toto je debata, které jsem, které jsem se rovněž současně eh, nedávno. To znamená, že si myslím, že, že je velice důležité si uvědomit, že budou tito lidé, tito zpráci eh, vytvářet zisky pro budoucí generace. Nebo nedávno, nedávno jsem hovořil s jedním hotelovým eh, manažerem, který mi řekl, že jeho společnost bankrotuje, bál se o svou práci, bál se o své mm, přátele a najednou se do toho zapojil soukromý investiční fond, zachránil tuto společnost investičním způsobem a nejenom tuto společnost, ale dokonce nejenom, že ji zachránil, a dokonce vytvořil nová pracovní místa. Čili tento člověk mi řekl, já se obávám, zda tyto možnosti těchto soukromých investičních fondů budou do budoucna otevřeny tak, aby zachránil společnosti před bankrotem. Najednou mi řekl, že jeho celý řetězec tohoto hotelu, vytváří pracovní místa v celé Evropě právě díky tomuto soukromému investičnímu fondu. Třetí osoba, se kterou jsem měl možnost si promluvit, samozřejmě, že jsem mluvil i s jinými, kteří nesouhlasí se mnou politicky, byl to zelený německý, byl to jeden Němec, který se zabývá větrnou energií, alternativními zdroje energie a řekl mi, nemohu se obrátit na banky. Banky, tradiční banky mi nepůjčí finanční peníze. To znamená, že se zabývám rizikovým, spíše obracím na rizikový kapitál tyto fondy mimo Evropu eh, evropské fondy, především této oblasti nových technologií. To znamená, eh, komise na jedné straně žádá, abychom investovali do zelených čistých technologií a najednou vyhazujeme ehm, finanční prostředky daňových poplatníků na tyto takzvané špinavá, odvětví, například ehm, v automobilovém průmyslu a tak dále. Já samozřejmě nechci hovořit o tomto tématu, ovšem myslím si, že našim takzvaným čistým, zeleným investorům neumožňujeme dostat se, dostat se k těmto finančním prostředkům. A myslím si, že to je právě ta veliká obava Um, našich investorů, aby měli možnost přístupu k těmto finančním prostředkům ze zahraničí. Rovněž jsem si promluvil s někým, kdo má fond, který investuje v Africe do vzdělávání, buduje tam školy, mm, zabývá se těmi nejchudšími eh, vrstvami obyvatel a řekl mi, moje fondy vůbec nejsou umístěny zde v Evropě, budu mít možnost eh, já jakožto evropský investor vůbec být uznáván nebo v rámci stávající směrnice máme vůbec, budou moci vaši investoři investovat do našeho fondu, aby umožnili africkým dětem chodit do školy. Čili já se ptám, já se ptám co uděláme v um, v těchto konkrétních případech. Velice jasně bychom měli analyzovat um, i nabídka, která se je na trhu. Dále to byly z Kajmanských ostrovů ostrovů, právníci, kteří se na mě obrátili a řekli mi, že skutečně pracujeme velice tvrdě, nechceme být tou tradiční karibskou zemí, která je známa pouze rumem a banány a komoditami a tak dále. My samozřejmě chceme být součástí hodnotového řetězce, zabýváme se finančními investicemi a tak dále a obavy, které se máme, jsou v tom hledu, že fondy na Kajmanských Kajmanské eh, ostrovy mají, mm, představují určitý Eh, ekvivalent, nebo teda aby, abychom byli v, te, v tom, abychom byli považováni za ekvivalentní fond, to znamená nejenom teda za ty tři roky po tom přechodném období, ale aby skutečně jsme, abyste nás uznávali, protože to znamená, že se zabýváme finančními prostředky, finančními fondy, které by mohly pomoci lidem z chudoby. Pomozte nám. Další poslední oblast, o které bych se chtěl e, zmínit, je, mm, eh, jsou rizika. Já jsem se zabýval systémovými, systémovými odvětvími v oblasti, vědeckými odvětvími, kde, kde analyzujeme různé systémy politické, ekonomické. Mm, já jsem dělala takové, takovou systémovou analýzu v rámci svého dok, doktorátu mm, ohledně této směrnice. A obávám se, obávám se právě těch depozitářů nebo uschovatelů v EU ve skutečnosti, kolik finančních institucí, které mají sídlo zde v Evropě, eh, by byly schopny vykonávat roli takového depozitáře. Někteří říkají žádný, někteří říkají čtyři nebo šestnáct. Pokud se domníváte, řekněme, nebo šest, řekněme to nejlepší, nej, nejpravděpodobnější číslo, to znamená šest evropských depozitářů nebo uschovatelů. Řekněme, že dojde k nějaké chybě nebo problému, to znamená, že tyto, eh, že, to znamená, že to znamená, že nebudou vůbec kryti proti riziku. To znamená, že to vytvoří nebo zdůrazní systémové riziko. Přece nemůžeme schválit směrnici, která by zvýšila riziko, systémové riziko. Musíme si být vědomi samozřejmě následku. Dále je to přechodné období, musíme to rovněž zvážit. Pokud splňujete kritéria v současné době pro čekat, nebo fondy v rámci stávajících eh, struktur, mm, to znamená, jaká práva umožníme těmto strukturám, nebo co jim umožníme, tak aby fondy v rámci tohoto období, samozřejmě víme, že zde máme dlouhodobé fondy, řekněme desetileté, ale na jiné to bude mít veliký dopad právě tato směrnice v tomto krátkodobém období potřeby, čili jakým způsobem budeme reagovat v případě těchto konkrétních fondů. Toto je skutečně napříč, napříč spektrem u nás ve všech zemích, v celé Evropské unii. Všichni, na všechny to bude mít dopad tato směrnice a právě proto by to měla být směrnice správná. Děkujeme, pane Kamale, děkuji. Dívám se na další stínové zpravodaje a dalším na mém seznamu je pan Kanvin. Oui, bonjour, je Dobrý den, já jsem právě dorazil, protože se ta diskuze původně plánovala na 11 hodin a chtěl bych jen říci, že by přece jen bylo dobré, kdybychom ty časové lhuty ponechali tak, jak byly nastaveny, pokud chceme mít dobré rozpravy. Já bych tomu měl pět bodů, které jsou důležité pro zelené, co se této směrnice týká. Za prvé je tady ta otázka toho limitu. My si myslíme, že v této fázi by ten limit nesl sebou riziko obcházení této směrnice a ke snaze kontrolovat eh, to riziko alternativních eh, investičních fondů, které představují určité riziko na celkový systém. Takže my bychom rádi, aby neexistoval žádný limit a aby se ta směrnice týkala skutečně všech fondů, protože si uvědomujeme samozřejmě, že ta zvláštní ustanovení budou platit pro eh, fondy soukromých eh, cených papírů a ne například pro hedgingové fondy. Potom je tady ta otázka evropských regulátorů. My bychom byli proto, aby ty fondy, které budou mít takový ten evropský pas, aby ten pas dostali ne od národních úřadů, ale od nějakého evropského úřadu, protože si myslíme, že tam vzniká skutečné riziko jakési soutěže mezi národními úřady, což by potom mohlo vést k snížením očekávání, které máme od této směrnice. Takže my bychom byli proto, aby se do té směrnice zapracoval návrh komise, a prvky diskuze v Evropském parlamentu, které se týkají evropského regulačního rámce a toho, aby ten evropský pas tedy byl vydáván určitou agenturou, kterou stanoví tato směrnice. Třetí bod. Tam jde o to, že v současné době v té směrnici není nic, není nastaveno není nastaveno žádné ustanovení, které by nějak omezovalo ten pákový efekt. Jen v případě kompetencí komise. V současné době s tím není problém, ale my si myslíme, že my tam potřebujeme mít nějaký pákový efekt, který by platil pořád, nejen během krize. Právě proto, abychom zabránili krizi. Takže my bychom rádi, aby v té směrnici bylo nějaké číslo, ať už bude na tři měsíce nebo na půl roku, ale aby to omezilo ten pákový efekt spekulativních fondů. A rádi bychom, aby o tom nerozhodovala jen komise, ale aby se k tomu mohl jasně vyjádřit i parlament. Za čtvrté, celkem mám těch budou pět, je otázka platů, odměňování. Ta se v té směrnici vůbec neřeší. A my si myslíme, že i to je věc, kterou bychom tam měli zapracovat, nejmenším by bylo dobré vzít v úvahu doporučení z G20, to je ta otázka těch zvláštních prémií a toho, že by se ty platy měly zmrazit, abychom vzali v úvahu eh, rizika která v současné době nesou ti, kdo investují do hedgingových fondů. A to je věc, která v současné době tam vůbec není a my bychom tam tady toto chtěli zapracovat, protože to vyplývá z diskuze G20. A poslední věc, to je otázka třetích zemí. My bychom byli pro ten princip ekvivalentů. My jakožto skupina zelených si myslíme, že pokud má Evropská unie skutečně schopnost definovat nějaké evropské právo, které se bude potom vyvážet někam jinam, aby zvedalo, aby vylepšovalo situaci v ostatních státech. Budeme omezovat přístup na náš trh podle pravidel, která si sami stanovíme, tak si myslíme, že to dává smysl. Ovšem, máme určitou pochybnost o schopnosti Evropské komise skutečně obstát vůči možným tlakům, které by mohly být vyvinuty zeměmi, které budou mít pocit, že jejich regulační rámec je konec konců podobný evropskému, což by nemusela být pravda. A my tedy nevíme, do jaké míry by komise dokázala v této situaci obstát. Já vím, že se o tom teď jedná i na radě. Takže my bychom byli proto, aby zatím jsme si ponechali ten princip ekvivalentních systémů, ale aby byl posílen tak, aby obsahoval co nejvíce objektivních prvků, které nedají komisi příliš velký manévrovací prostor pro výklad. Protože kdyby tento princip v této směrnici nebyl posílen, tak my bychom byli spíše pro přísnější uzavření evropského trhu s hedgingovými fondy, ať už jsou tyto mimo Evropskou unii a řízeny mimo Evropskou unii. A je třeba si uvědomit, že tato přísná pravidla, omezený přístup na naše trhy, nejsou proti pravidlům Světové obchodní organizace, VTO, která už teď říká, že pokud naše legislativa vychází ze snahy omezovat systémová rizika, pak můžeme omezovat i přístup na evropský trh. Takže to není nic, co by bylo nějak v rozporu se současným pravidly VTO. Uh, thank, thank you, uh... Děkuji vám. Já si myslím, že bych měla zareagovat na tu otázku na časování. My jsme vždy sestavovali rozvrh čistě indikativní. A samozřejmě, že rozprava o některém bodu může trvat kratší dobu, takže potom se ty ostatní jaksi přesunou dopředu. A je jen škoda, že stínoví zpravodajové k předchozím dvěma bodům tady prostě nebyli, anebo si nevzali slovo, takže ty diskuze byly kratší. Já je nechci tímto kritizovat. Možná že jsme se prostě dohodli jednomyslně bez problémů. Ale každopádně budeme pokračovat v této diskuzi, máme teď na ní více času, takže doufám, že členové budou mít pocit, že to zlepšuje její kvalitu. Teď mám na seznamu Udo Bulmana. Děkuji, paní předsedkyně. Harmonogram očividně zabránil i našemu stínovému zpravodaji, panu Goebbelsovi, aby se zúčastnil jednání už teď, ale já si myslím, že o legislativě se nebude rozhodovat při prvé rozpravě, ale v průběhu dalších týdnů a měsíců při činnosti tohoto parlamentu. Za naši politickou skupinu bych rád navázal na ten obrázek vězení, jak o tom hovořil kolega Klimc. Samozřejmě nám nemůže jít o vězení, protože žijeme v mezinárodním propojeném hospodářství, ale musí jít o další věci a doufám, že se zásadně dohodneme na těch dvou věcech. Za prvé, také podél toho, co bylo rozhodnuto na schůzce G20. Žádný kritický akt aktér v žádném místě na tomto světě nemůže zůstat bez nějaké přiměřené regulace. To je eh, důležitý fixní bod v našem jednání a to je má první definice pro kvalitu naší činnosti. To znamená, budeme přistupovat k systémovým rizikům tak, aby eh, nevedla eh, k tomu, že bychom eh, zažili obdobnou krizi jako v posledních letech. Je třeba řešit systémová rizika, všechna systémová rizika, to je naším úkolem. A za druhé, nechceme vytvářet žádné vězení ale vytváříme standard kvality naší legislativou a produkty, aktéři, o nichž hovoříme, se musí poměřovat podle těchto standardů kvality a poté, co eh, zde zaznělo, bude s tím jistě souhlasit i kolega Kamal, protože jde o osvědčené praktiky a eh, výsledek bude pragmatický postup. Jde o to prostě dosáhnout tohoto cíle, abychom zabránili vzniku systémových rizik a dospěli eh, ke standardům kvality eh, při finančním obchodování. Eh, nadále pokládám za problematické, že ne fondy, ale pouze formální záležitosti jsou upraveny směrnicí. Domnívám se, že podle definic eh, limitních hodnot tu je příliš mnoho výjimek. A co se týče problému třetích států, tím se musíme více zabývat, protože dobrá kvalita, jak jsem to formuloval, si vyžádá eh, stejné eh, dobré funkční podmínky a ty nesmí být narušeny tím, že znevýhodníme kvalitní fondy tím, že budeme akceptovat horší externí standardy nebo eh, u manažerů, kteří budou mít pas, že jim dovolíme, aby se řídili podle horší dalších standardů. Tady musíme zajistit i e, bezpečnost pro spotřebitele, protože jinak bude lhát ten pas, a nebo to bude prostě takový znak kvality a ten musí být jasně dodržen. Proto spatřuji velký problém e, u té úpravy externí a interní. A to tež se týká i té čtvrté otázky aktivní či pasivní marketing nebo nabízení. Eh, když budeme chtět eh, lidi podvést, tak musíme hovořit i o pasivním marketingu. V angličtině se používá výraz window dressing, nesmí to být úpravy, které eh, by se zaměřily na zkrášlení fasády, ale nezlepšily eh, podstatu obchodních postupů. takže dále eh, přiměřené hodnocení rizik, to se týká také toho pákového efektu, kapitálové přiměřenosti pro fondy i pro manažery. O tom budeme muset diskutovat a nakonec není přijatelné, když povinnost informovat eh, vůči eh, orgánům dohledu, eh, dohledu není dostatečně respektována pokud budou problémy řešení pro všechny, pokud namítá, že nemůžeme všechny eh, měřit jednou měrou, tak potřebujeme eh, mít přiměřené úpravy v rámci tohoto návrhu. To musí být určující pro naši práci. Thank you. Děkuji. A teď Peter Skinner. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji. Já si myslím, že si můžou být jistí, že Jean-Paul k tomu bude přistupovat rozumně a vyváženě. Samozřejmě, že my se pokusíme tam potom překlenout ty mezery společně s tebou, ale myslím, že eh, spousta těch důležitých věcí, které jsme tam chtěli, se už začínají vynořovat. Ta otázka těch depozitářů, to je zcela zásadní v mnoha věcech. Všichni víme, že už teď existují problémy onshore v Evropě. A co teprve offshore, způsob regulování a řízení fondů. A navíc tam vůbec nebereme v úvahu věci, eh, které se týkají hedgingových fondů a soukromých cených papírů. Máme tady 1,6 miliard euro, které nám schází mezi francouzskými spotřebiteli. Musí se to nějak řešit. Eh, v současné době se tím začal zabývat eh, také kongres a já si myslím, že to je věc, se které bychom se mohli poučit. Mohli bychom vytvořit nějaký konzistentní přístup k regulaci v této oblasti. Je třeba ukázat určitou koherentnost, kterou potom budeme moci rozšířit i do jiných oblastí, protože tady nejde jen o Evropu. Bylo by dobré, kdyby se k tomu připojily i další země. Takže třetí země, to je důležitá otázka. A potom bychom neměli ignorovat skutečnost, že se objevují v Evropě nové klastry, kde budou řízeny fondy, administrátory, kteří budou zároveň také hodnotiteli, možná budou příliš blízcí regulátorům. To by nebylo dobré, měli bychom to eh, lépe definovat a jasně je rozdělit ty funkce. A myslím, že Jean-Paul už o tomto mluvil, chtěl by se tímto zabývat a já s tím naprosto souhlasím. A potom jsou tam ještě otázky, o kterých mluvil pan Klinc, otázka adekvátnosti. Uh, a to je věc, o které jsme jednali, i když jsme mluvili o Solvency 2. Nakonec jsme vytvořili limit. Já neříkám, že jeden argument je lepší než jiný, ale my jsme prostě nedokázali definovat proporcionalitu tehdy. Komise to nedokázala, takže já si myslím, že pokud je to na nás, tak se nad tím musíme trochu zamyslet, abychom věděli jasně, co tím chceme říci, protože to potom bude mít dopad i na další směrnice, třeba na Jusic. A až tady začneme o tomto debatovat, tak se nesmíme nechat chytit do nějaké polemiky o tom, co je to proporcionalita. Budeme možná muset používat nějaké objektivní kvantitativní prvky, které definují, co vlastně chceme říci, protože musíme být konzistentní. Co se týká rizikového kapitálu, já jsem se zabýval tím akčním plánem pro kapitál a musím říct, že tohle spadá do rozsahu působnosti toho, o čem teď jednáme, ať už tomu věříte nebo ne. A mě by zajímalo, jestli některé z institucí, které už teď poskytují finanční prostředky pro rizikový kapitál, jestli eh, budou moci uspokojit požadavky v tom textu, který teď předkládá komise. Myslím si, že bychom měli s komisí ještě jednat o otázkách rozsahu působnosti a dopadu, jaký to bude mít v Evropské unii. Stálo by za to toto možná zvážit, jestli by komise nebyla ochotná přiznat, že není možné nastavit to stejným způsobem pro všechny, protože to bude stát hodně peněz. Já si myslím, že bychom mohli ohrozit eh, věci jako třeba Lisabonskou agendu, pokud by to mělo všechno stát na otázkách, jako je rizikový kapitál. Takže já se velice těším na velice zajímavou debatu. Názory tam budou bez pochyby velmi odlišné a doufám, eh, že nebudeme příliš přísní. A jsem velmi rád, že jsme s tím už začali a těším se, že se nám podaří vytvořit nějakou odpovídající regulaci. Děkujeme, Pítře. A další na našem seznamu je paní Danuta Jařoběska. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. tím, že tato směrnice hovorí o funkci uschovatele či depozitáře, to znamená, že u AIF depozitářů to bude mnohem přísnější situace než u eh, CUIF. Já si myslím, že bychom se tím měli zabývat. Zda je to opravdu oprávněné, protože Jde spíše o hodnocení, nezávislé hodnocení alternativních fondů ze strany nezávislého hodnotitele. A to je rovněž součástí směrnice UCITS. Já se domnívám, že bychom se měli zabývat eh, všemi povinnostmi, závazky, které z toho vyplývají s ohledem na situaci na finančních trhů. Spravodaj navrhuje rozšíření definicí jednotlivých konceptů, já s tím souhlasím. A poslední bod s ohledem na Lamfalusiho proces souhlasím se spravodajem. Některá doporučení a opatření na úrovni 2 by měla být specifikována širším způsobem než na úrovni 1. Mělo by to spadat pod spolurozhodování a ne do oblasti komitologie. Uh, thank, thank you. Děkujeme. Catherine Steere je dalším přihlášeným do diskuse. Děkuji, děkuji za slovo. Jmenuji se Styler, ne Steeler, vážená paní předsedající, ráda bych řekla zpravodaji a předřečníkům následující věc. Myslím si, že tento pracovní dokument představuje dobrý odrazový můstek. Záležitost, o které jsem chtěla hovořit a o které jsme se nezmínili, jsou tzv. investment trust companies, to znamená tyto investiční trusty. Já jsem o tom hovořila posledně, ale asi se to trošku někde ztratilo v překladu. Často lidé si myslí, že hovoříme o investičních bankách, ovšem jsou to společnosti, trustové společnosti, které často by mohly být obětí eh, této směrnice. Jsou jsou to investiční společnosti nebo trustové společnosti, svěřenecké společnosti, které existují u nás ve Skotsku už od konce 19. století. Pro nás je to nesmírně důležité, když hovoříme o směrnici tohoto typu, abychom nezapomínali na tyto záležitosti, které, na které by to mohlo mít dopad. Způsob, jakým je tato směrnice připravená, v současné době není kompatibilní s našimi mm, strukturami, strukturami, které máme například u nás ohledně těchto investičních společností. V rámci těchto struktur máme konsolidované reportování, dále je to směrnice, která se zabývá transparencí, mm, akciemi a tak dále. Ovšem, když hovorí, hovoříme o proporcionalitě, tak nesmíme samozřejmě vylít to dítě i s tou, s tou vodou z vaničky. Nesmíme přece mít modely, které, kterým bychom zde, nebo které bychom poškodili, modely, které by mohly sloužit jakožto dobrá zpráva, dobré řízení. Přece musíme zabránit systémovým rizikům, ale mm, aby jsme tomu zabránili, nesmíme zase na druhé straně zničit dobré, dobré systémy nebo, nebo dobré modely, které máme k dispozici a které by vůbec nenarušovaly systémová, systémová rizika. Ano, je to dobrý základ, souhlasím s Petrem Skennerem, ovšem pokud jde o tuto záležitost těchto svěřeneckých společností, mnoho lidí se domnívá, že hovoříme o investičních bankách. Ne, je to konkrétní, konkrétní společnost, která je určitým modelem, který využíváme u nás ve Skotsku. Děkuji. Děkujeme. Roberte, ty se chtěl ještě, ještě, nebo až za chviličku, až za chviličku. Já jsem dorazil před chvílí, tak bych ještě dal příležitost ostatním, já, já trošku, abych, se, abych si vydechnul, abych eh, se připravil, ano? A ptám se ještě z téma, ano, já jsem se zeptala dalšího stínového zpravodaje, ovšem před chvíličkou pouze mezi nás dorazil. Ten časový harmonogram je samozřejmě pouze takový schematický, tak eh, to ještě není definitivní. Kalhal Henkler je dalším řečníkem. Tak, fru Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem na jaře v tuto problematiku na vědomí a už tenkrát mi byly ty komplikace jasné. Mezitím jsem se do této tematiky více zapracoval, tak také díky diskuzím, které jsme vedli, jsem si udělal lepší obrázek. A je tu také politický tlak Francie a další členské státy by si přáli mít co nejrychleji nějakou úpravu, která by zabránila vzniku obdobných rizik, eh, která způsobila hospodářskou a finanční situaci, jak ji zažíváme nyní. A já jsem se také zabýval národními právními předpisy a proto mě teď teď eh, překvapuje, že chceme teď všechno lámat přes koleno a dělat rychle. Bylo by lepší to podrobit důkladné kontrole a neukvapovat se. Nechci zopakovat, co řekli již mý předřetníci, kteří se k tomu již vyjádřili velice stručně. Rozsah protekcionismu který je obsažen v tomto dokumentu, je ideologický. Je to protekcionismus, který jsme v Evropě doposud neměli. Překvapuje mě, že komise vůbec předložila takovýto dokument. Věří vůbec někdo, že eh, tento protekcionismus je pro nás v Evropě přínosný? jak je obsažen v tom dokumentu. Asi si to nikdo tak nepředstavoval, ale v každém případě to bude ten výsledek, když se budeme snažit ukvapeně všechny tyto oblasti regulovat. Jak již jsem řekl, tento protekcionismus je poněkud ideologicky zabarvený. A kdo na to nakonec doplatí? Investoři. Nám jde o e, celou řadu oblastí, e, i o důchody a e, ta zásada jedna úprava pro všechny nefunguje. Proto bychom to neměli měřit jedným mětrem. Metrem investice očekávají různá rizika a potom ten protekcionismus může vést k tomu, že s touto směrnicí se budeme spíše snažit diverzifikovat rizika a ne koncentrovat. To je to nebezpečí, když jednáme ukvapeně. Když se domníváme, že dosáhneme zlepšení omezením na trhu. To si nemyslím, spíše by to vedlo k tomu, že vznikne určitý neklid po finanční krizi. Spíše bychom způsobili neklid než zlepšení na trhu. Nedomnívám se, že by takováto úprava trha, u trhu přinesla zlepšení. A všechna ta omezení, o kterých uvažujeme, potřebujeme takovou regulační úpravu, aby ti, kteří to způsobili, eh, nahradili náklady. Je třeba opravdu vynaložit velké úsilí, abychom nalezli cestu ke správnému zlepšení. Děkuji. Takže další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji zpravodaji za tento eh, dokument. Je to opravdu velice dobré eh, východisko. Dovolte mi upozornit na eh, dva nedostatky, které podle mého názoru Eh, nejsou eh, ještě obsaženy v dokumentu, ale již nyní bychom se nimi měli zabývat. Za prvé jde o to, že eh, směrnice ne, se nevyjadřuje k fondům podle skip CP. To znamená, že to vede k tomu, že určité členské státy budou znevýhodněny, protože jsou některé členské státy, které již eh, vydali interní přísné předpisy a eh, určité společnosti eh, z těchto zemí odejdou, budou hledat prostředí, kde nebude tak přísné, tak přísné podmínky. A Myslím, že tím dosáhneme odstranění arbitráže. A za druhé, domnívám se, že tato směrnice nezabrání aby eh, ti, kteří koupili podíly v alternativních investičních fondech, aby se tedy potom neobcházely ty různé konstrukce a to bude poměrně rizikové. Domnívám se, že bychom se měli snažit eh, odstranit z systému takováto rizika. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Eh, mevrouw de voorzitter, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala zpravodaji za tento pracovní dokument. Přečetla jsem si tento dokument, ovšem bohužel nebyla jsem zde přítomná jeho prezentaci. Podíváme-li se na naši diskuzi, stávající diskuzi, zdá se mi, že Evropská komise, Evropskou Evropská komise, kterou často kritizujeme za pozdní předkládání legislativy. V tomto konkrétním okamžiku ji spíše kritizujeme za to, že postupuje příliš rychle. Já si myslím, že je velice jednoduché kritizovat tuto tento návrh směrnice. I já sama zde mám několik kritických poznámek. Ovšem doufám, doufám, že všichni přistoupíme k celé záležitosti konstruktivně, budeme se snažit o vylepšení tohoto návrhu směrnice, protože osobně se domnívám a je jasné, že to, že potřebujeme určitou regulaci v oblasti hedžových fondů nebo regulaci, která je širší, která eh, pokrývá i ostatní oblasti, nejenom hedžové fondy, protože potom by se samozřejmě investoři vyhýbali hm, těmto fondům a hledali by jiné možnosti. Myslím si, že je velice, že je nadmíru jasné, že tuto směrnici potřebujeme. Spíše bych obrátila vaši pozornost na několik otázek. Osobně potřebuji více informací v tomto ohledu, především pokud jde o dopad eh, toho, kdybychom předložili pozměňovací návrhy a tak dále, především s ohledem na rozsah směrnice. Často zde padají argumenty, že by bylo dobré výmoc toho fondy, které fungují na národní úrovni. Ovšem já se ptám, jaké by byly do, jaký by byl dopad tohoto návrhu. Zní to všechno dobře, ovšem, co to bude znamenat? Jaké následky to bude mít na cíle, které chceme dosáhnout touto směrnici. Druhá záležitost se dotýká třetích zemí. Osobně si myslím, že jedna z nejdůležitějších oblastí a zpravodaj už se o tom i podným mm, způsobem zmínil v rámci svého pracovního dokumentu je právě tato oblast třetích zemí. Proto se, bych se obracím na zpravodaje i na komisi. Jakmile omezíme působnost této směrnice na správce fondů, kteří fungují nebo kteří operují fondy zde v Evropě, jaký dopad zní to sice dobře, ale jaký dopad to bude mít na naše cíle. Třetí záležitost, v dokumentu se hovoří o různých jiných eh, směrnicích, MIFID, eh, OPCVM, UCITS, které musí být konsistentní s tímto textem. A já si ovšem myslím, že bychom měli jít ještě dál, protože správci fondů, správci fondů, kteří, řekněme, získali pas nebo certifikaci UCITS, Znamená to pro tyto zprávce fondů, že by museli projít celým tímto, celým tímto procesem ještě jednou, nebo bychom jim mohli umožnit nějaké zrychlené řízení, tak aby nemuseli neustále začínat na zelené louce. Další bod. Další bod se dotýká všech těch povinností, té zátěže, kterou klademe na tento sektor, přece musí, musí zde fungovat určitá proporcionalita, na to nesmíme zapomínat. Vážená paní předsedající, ano, potřebujeme zde mnoho úprav, mnoho návrhů, proto bych ráda poprosila komisi, aby reagovala na mé otázky. A jedna věc, švédské předsednictví, podle toho, co jsem nedávno četla, přijde s návrhem nebo mm, rozsáhlým pozměňovacím návrhem k této směrnici, které předloží radě ráda bych měla přístup k těmto informacím, protože možná bychom se měli zabývat i tím, jak se naše debata odrazí na radě. Asi bychom všichni měli spolupracovat co možná nejrychleji, abychom vytvořili mm, směrnici, která nám umožní dosáhnout stanovených cílů. Děkuji vám. Děkuji, říká paní předsedající. Adeline McCarthy je dalším řečníkem. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já se omlouvám, já jsem rovněž nebyla přítomná původní prezentace pana Gozese, protože jsem byla ve výboru pro právní záležitosti. Slyšíme se všichni? Ano, ano, já, ano, jenom asi ujistě říká pan Gozese, že jsem byl velice stručný, no tak to je výborné, to je výborné. Čili paní McCarthy říká, myslím, že je velice pozitivní to, že všichni souhlasíme s tím, že v této oblasti investičních fondů alternativních, že nemůžeme pokračovat ve stylu, stylu business as usual. Máme zde doporučení G20, vidíme, že to, že se snažíme ve světě mít určitý regulační rámec v rámci těchto fondů, i když mnoho lidí tvrdí, že to není příčina celé krize. Já samozřejmě, že zde nemůžeme mít nějaké takové volné zóny v oblasti finančních fondů, to je jasné. Otázka zní, jakým způsobem budeme regulovat, ne zda budeme regulovat. <clears throat> Pro mě osobně <clears throat> je to trošku nešťastné, to, že zprávci hedžových fondů, já si myslím, že v posledních letech, pěti letech, probíhala rozsáhlá debata, zda potřebují regulace a tak dále. Zdá se, že oni v podstatě vůbec <clears throat> nebyli proaktivní, nepřišli sami s nějakým návrhem. Uh, pravidel a tak dále, standardů, přece znají svůj biznis, ví, jakým způsobem řídí tuto oblast, aby to bylo řízeno zodpovědným způsobem, tak to je škoda. Ovšem ráda bych poděkovala panu Gosesovi za tento pracovní dokument. Já jsem si spolupracovala v různých, na různých zprávách, i v právním výboru, vím, že je to velice zkušený člověk, v trialogu, v mnoha trialozích jsem se s ním setkala, je to člověk velice otevřený, ochoten přistoupit na Mm, kompromisy a tak dále. Mám spíše drobné otázky. Ano, jednak je to rozsah této směrnice, ne protože potřebujeme, řekněme, určité regulování privátních fondů, kapitálových fondů a tak dále. Ovšem, pokud budeme mít legislativu, která je takového širokého rozsahu, možná by byly efektivnější způsoby, jak regulovat ty ostatní produkty. Protože pokud je zde takový široký rozsah směrnice, tak se zdá, že v podstatě se to nezaměříte tu pozornost na, na všechny ty oblasti, nebo možná je to, co nemá být regulováno a tak dále. Asi to může být problém, ovšem v rámci diskuse nebo analýzy dopadu, kterou eh, připravila komise pravděpodobně pravděpodobně, když máme takový široký rozsah, asi budeme mít problém zaměřit se na konkrétní systémy rizik nebo konkrétní oblasti rizik v rámci finančních systémů a tak dále. Dále je to pákový efekt, se mám rovněž určitý, určité otázníky je dobré, abychom snížili rizika, budoucí rizika hrozby v, tom, v této oblasti. Ovšem, pokud zde máme jenom široká, určitá rozsáhlá opatření, pokud jde o omezení pákového efektu v Evropě, to je asi dobrá myšlenka, ovšem zároveň národní regulační orgány mají možnost využívat tyto možnosti na národních trzích, řekněme speciální eh, nebo určité konkrétní společnosti by to mohly využívat za určitých výjimečných situací. Já nevím, jaké jsou to výjimečné situace. To přece musíme definovat. Já jsem, se, já mm, jsem si promluvila s mými národními regulátory. Oni samozřejmě vědí, jak to funguje na každodenním základě. Vidí, jak ta rizika funguje a tak dále. Možná právě tito národní regulátoři by měli, by měli být součástí eh, snižování tohoto pákového efektu a těchto rizika nejenom za výjimečných okolností. Já tomu možná, možná nerozumím, ale myslím si, že není dobré, abychom měli takové rozsáhlé nástroje, které v podstatě nebudou dostatečným způsobem zacíleny tím správným směrem. Jsem ráda, že se zpravodaj zabývaly i vztahem mezi různými orgány dohledu, systémovým rizikem, to je zásadní. Ve všech směrnicích um, je důležité podívat se na to, jak to, jaký je zde vzájemný vztah i nových návrhů, se, kterýma, se kterými přichází Evropská komise. Dále je zde eh, inf- povinnost informování, to je velice důležité. Musí se být eh, dobrá situace, vyvážená, pokud zde eh, budeme mít ovšem příliš mnoho těchto eh, povinností, tak možná nebudeme vykazovat o těch zásadních rizicích právě, protože budeme muset prostě poskytovat informace úplně o všech minimálních rizicích a tak dále. Či tato úroveň by měla být rovněž ošetřena. Další věc, kterou vnímám pozitivně, je to, že se zpráva zabývá i ostatními regulacemi, máme zde MIFID, USER, jak víte, máme zde různé oblasti, které se dotýkají privátními eh, kmenovými, kmenovým kapitálem a tak dále. Proto je velice důležité podívat se na to, jak všechny tyto texty spolupracují určitým synergickým způsobem, jak se doplňují, tak abychom zajistili dobré finanční řízení a dohled této oblasti. Zároveň si myslím, že je důležité, paní předsedající už iniciativně společně se zpravodajem přistoupila k tomu, abychom vytvořili analýzu dopadu v této oblasti, protože ta věc, na které, které, kterou se musíme zabývat, zde nebyly nějaké nechtěné následky nebo nepředvídané, které by v podstatě um, negovali to, co chceme udělat, to znamená zredukovat systémové, systémová rizika a zvýšit důvěru pro investory v této oblasti. Čili, jak vidím, je zde ještě mnoho práce pro stínové, stínové zpravodaje, ale i našeho zpravodaje, ovšem já jim samozřejmě důvěřuji. Děkuji. A teď tady mám pana Magalo, ale dám ještě takové varování radě, že po konci naší diskuze a než dám slovo zpravodajovi, tak dám slovo nejen komisi, ale také radě, pokud si budou přát po tvoříci. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel eh, mě také to, že jste tento bod přesunuli dříve, neumožnilo být tady včas, abych si vyslechl vystoupení pana Gozase. Jsem si jist, že bylo velmi zajímavé. Chtěl bych tady uvést několik obecných upřesnění. Já si naprosto uvědomuji, že je naprosto nutné rozšířit komunitárně regulační rámec, abychom eh, tam eh, zahrnuli tyto různé druhy fondů které fungovaly předtím v velmi málo regulovaném prostředí a je třeba to učinit rychle. Není to vůbec snadné samozřejmě. A další věc je, že bychom měli také vytvořit nějaká konvergenční kritéria pro hospodářskou a monetární unii. Já naprosto souhlasím eh, s odůvodněním této směrnice, s vysvětlením, ale vůbec nesouhlasím eh, s těmi eh, cíly pro regulaci, protože tam se říká, že alternativní investiční fondy jsou velice obecný koncept, který pokrývá různé druhy fondů. A toto lze aplikovat tedy na různé fondy pokud jsou eh, pod jednou záštětou. Takže eh, já se obávám, že by se to pak mohlo vztahovat i na druhy fondů, které nemají vůbec nic společného s tím, co máme v té směrnici. Mluvím tady o určitých druzích kapitálových fondů, kde jsou rizika úplně odlišná než ta rizika, která existují v těch alternativních investičních fondech a kde bude potřeba zvláštní druh regulace. A máme několik dalších směrnic, které se těmito otázkami zabývají. Nicméně je třeba zajistit tam dostatečnou transparentnost. U kapitálových investičních fondů je to stejné jako u volných investičních fondů, co se týká těch depozitářů a také dalších prvků. Ovšem existují pravidla, která jsou aplikovatelná na ty volné investiční fondy, ale ne na jiné fondy, protože to pak není dostatečně transparentní. Tady se mluvilo, a já to budu opakovat, to mluvilo se tady o nutnosti nějakým jasnějším způsobem definovat eh, požadavky pro fondy třetích zemí. Je třeba snažit se o určitou konverz, konvergenci, eh, co se týká těch fondů, které tedy sídlí mimo Evropu. A pak poslední věc, chtěl jsem něco říci k těm přechodným ustanovením. Ty se týkají eh, fondů, které jsou časově uzavřeny. Takže eh, to, co chci já říci, je velice jednoduché. To, o čem jsem mluvil, bychom měli rozvinout eh, jakožto závazná právní ustanovení, založit tedy jasné rozlišování mezi druhy fondů a mezi druhy rizik a tím pádem diferenciovat i v rámci regulace. Vzhledem k tomu, že e, se tam jedná o trochu odlišné e, druhy fondů a povah a tím pádem o odlišná rizika. Já si myslím, že bychom to ještě mohli stihnout, pokud se tomu budeme věnovat tak nadšeně jako doteď. Děkuji vám. Pan zpravodaj. Na další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako ostatní eh, jsem bohužel i já nestihl vyslechnout si prezentaci našeho zpravodaje, ale trochu jsem poslouchal a řeknu vám, co si o tom myslím. Už skoro déle než 10 let eh, zasedám na tomto výboru a málo kdy jsem viděl tolik lobování, které by se vázalo k nějakému návrhu komise. A to teprve začíná. Lidé s dobrými úmysly říkají, ano, ano, souhlasím samozřejmě s tím přístupem komise, ale. A to ale, to znamená, no, to ale neznamená nic. Samozřejmě, že je to složitá otázka a komise se svým návrhem se snaží regulovat velice odlišné druhy fondů. A vyvstávají tam zcela konkrétní problémy. Věc, která mi dělá trochu starost, ovšem je, že mi všichni vysvětlují, že oni jsou trošku jiní než ti ostatní, ale že by chtěli mít stejné podmínky jako všichni ostatní. To nebude snadné. Ten návrh komise je zajímavý. My jsme žádali po komisaři Charlie McCreevym už několik let, aby nám předložil nějaké návrhy. A on nám pořád říkal, ne, ne, self-regulation, samoregulace. A teď konečně máme nějakou regulaci, která by zašla dost daleko v některých bodech. A my to teď revidujeme, protože jsme spoluzákonodávci společně s radou. Komise navrhuje, rada a parlament rozhodují. Takže snažíme se dělat naši práci. Kolegové tady říkali, že trh je neklidný. Podívejte se, naše populace, naše občané jsou ještě neklidnější. Protože naše občané viděli, jaký dopad měl to spekulativní šílenství na jejich příjmy. A naším Hlavním zájmem by měli být právě tito lidé, kteří nechápají tyto finanční mechanismy, ale trpí jimi. Já si myslím, že bychom měli tady odvést lepší práci. Jeden kolega tu teď říkal, že třeba se, se omezit na něco. Já nevím že bychom tady neměli, že bychom tady měli odsoudit vyníky. Ale abychom mohli odsoudit vyníky, tak potřebujeme mít pravidla. Musíme nejdřív definovat pravidla a potom zjistit, kdo ta pravidla porušil. Já si myslím, že vlády začátkem krize v listopadu minulého roku začaly aplikovat následující principy žádná finanční instituce, žádný segment trhu, žádná jurisdikce nesmí být vyňata z dozoru a z regulace. A za tímto účelem by všichni, všechny finanční subjekty, které mají nějakou systémovou důležitost, měly podléhat pravidlům a dozoru, ať už se nachází nebo operují na kterémkoliv území. A potom, na závěr, a tady zase cituji hlavy vlád a států, transparentnost finančních operací musí být zajištěna informačním systémem, který bude úplnější a je třeba moci dostatečně ověřovat účty finančních subjektů. To jsou výchozí body, na kterých bychom měli pracovat. A já si myslím, že budeme muset se pořádně podívat na ten pákový efekt. Mám tady článek Kristiana Loajera, to je velmi známý člověk, je to guvernér francouzské centrální banky a on nám uvádí hezký příklad nahromadění se těch různých pákových efektů, obzvláště u těch nejsložitějších produktů, což jsou deriváty. Podívejte se tady ten příklad, který uvádí. Říká, představte si dítě, které má nějaký kapitálový fond. Fond, který má stovku. Investuje ho, vydělá 300, ty pak zase investuje, vydělá zase 300, takže teď už má kapitál 600. Těch 600 potom investuje do CDO. Tam je pákový efekt 10. Takže ten fond má potom 6 tisíc a přitom původní kapitál zůstává na stovce. Takže pákový efekt v podstatě byl 60krát ten původní kapitál. A Christian Loye říká, že s takovouto pyramidou zadlužení stačí, aby původní kapitál toho úplně zrušil celý zbytek kapitálu fondu nebo společnosti. A to docela dobře vystihuje problém, se kterým jsme se museli potýkat. Ostatně ty slavné fondy Long Term Capital Management, které málem zkrachovaly a které zachránila New Yorkská centrální banka, ten konec konců měl expozici 180 krát svůj původní kapitál. Takže já si myslím, že to je problém, kterým bychom se měli zabývat. Pokud nedokážeme tento systém nějak zbrzdit, tak uvidíme, že se nám to zase vymkne z ruky. Děkuji, pane Gebelsi. Teď má slovo paní Swinburne. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám panu Gozisovi rovně, že jsem přišla o jeho prezentaci. Já jsem bohužel se nemohla dostat z letiště. Několik procesních záležitostí. Omlouvám se, pokud už jste to pokryli, eh, pokud už o tom pan zpravodaj hovořil. Všem, především s ohledem na hodnocení rizika. Výbor se dohodl na naší poslední schůzce v tomto ohledu, možná aspoň určité indicie, jak si na tom stojíme, jak se dál rozvíjí tato situace, to znamená, zda už Hm, ty konsultační prvky máme k dispozici, jakým způsobem budou informovat o této záležitosti. Ráda bych začala o rizikovém kapitálu. Rizikový kapitál, to je něco, o čemu se zmínil pan Peter Skinner, můj kolega z Velké Británie. Když hovoříme o různých zprávách, různých zprávách, Vidíme zde odkazy v tomto dokumentu. Asi je dobré podívat se i na ty historické dokumenty, které již máme k dispozici. Ovšem myslím si, že zpráva ohledně rizikového kapitálu. Pan Skinner byl zpravodajem v roce 2003. Tato zpráva je nesmírně důležitá, protože se zabývá tou skutečností, že v Evropě máme velice omezený rizikový kapitál, který je k dispozici především pro malé společnosti a v tomto období hospodářské krize, kde vidíme, že banky neposkytují finance, vím, že jsou zde například různé technologické společnosti špičkové, které hovoří, pokud američané nebudou moci investovat do evropských investičních fondů, tak přijdeme o hodně kapitálu, čili myslím si, že je dobré, dobré, abychom se zabývali rizikovým kapitálem jakékoliv neočekávání očekávané důsledky, které by to mohlo mít a které by mohlo mít dopad na, na, na to, že tyto mm, špičkové technologické společnosti by neměly přístup k, invest, k investicím. No, ale je to <clears throat> tržní komponent celého dokumentu. Myslím si, že tím se trošku odkláníme od toho původního dokumentu, ovšem myslím si, že v tomto přechodném období, tom přechodném období, to znamená, eh, že by ty investice byly, že by mohly pokračovat v investicích, to znamená ty země, které chtějí, aby byly uznávány v jiných zemích, řekněme na území Spojených států, aby tyto společnosti mohly, mohly umístěvat své investice v rámci stávajících, eh, stávajících ustanovení v zahraničí. Dále hovoříme o pákovém kapitálu, máme zde mnoho, mnoho definicí, opravdu nevím, jak bychom to měli pochopit, celou tuto záležitost, právě proto navrhuji následující postup. To znamená, pákový efekt, který využívají hedžové fondy, to je v podstatě záležitost, to znamená, že oni nevyužívají své vlastní úvěry pro pokrývání pákového efektu. To znamená, že stávající směrnice, na kterých už jsme pracovali v tomto výboru, víme, že tyto směrnice nám umožňují kontrolovat pákový efekt, protože využívají, eh, využívají situaci takzvaného primárního brokera, což je odlišná situace od ostatních fondů. To znamená, že když tam máme kapitálové, kapitál, když na ně uvalíme kapitálovou přiměřenost, <clears throat> tak tento pákový efekt budeme schopni kontrolovat v rámci všech institucí, které využívají tohoto efektu. Možná bychom mohli získat více podrobných informací, když se budeme zabývat směrnicí o kapitálové přiměřenosti na úrovni kapitálových, na úrovni brokerů nebo, nebo poplatků, které získávají brokery. Samozřejmě, že potřebujeme v této oblasti určité vyrovnané pole, rovné podmínky a obávám se toho, že nezávislí investoři v rámci těchto různých fondů budou pravděpodobně fungovat na základě jiných podmínek, jiných standardů, než ti, kteří pracují na základě na základě MIFIDu nebo, nebo mm, v rámci, v rámci takzvaných fondů soukromého kmenového kapitálu a já prostě nechci, aby jsme uvalili určité požadavky transparence, transparentnosti na jednu část tohoto trhu a ne na zbytek mm, e, různých fondů. To znamená, že všichni operátoři musí být vystaveni stejným podmínkám bez ohledu na to, zda jde o nezávislé investiční fondy. A poslední bod, nějaké neočekávané nebo nechtěné důsledky. Mnoho lidí zde určitě uvedlo mnoho příkladů. Já jsem z Walesu, z evropského hlediska je to malý region. My máme nezávislou společnost, která se jmenuje Finance Wales a tato společnost řídí strukturální fondy Evropské unie, které přichází do mého regionu. V poslední několika měsíci řídili a zprávovali i tzv. fond Jeremy, to znamená, to jsou společné evropské finanční prostředky pro mikropodniky, mikrofinancování a střední podniky. Zjistila jsem nedávno, že na základě eh, této směrnice pro alternativní fondy právě tato společnost Finance Wales, bude eh, muset být regulována, eh, regulována zásadnějším způsobem, bude to vyžadovat mnohem větší finanční náklady, mnohem menší přístup k evropským finančním prostředkům. Právě proto musíme postupovat velice, velice opatrně, abychom z toho nevýmuli právě tyto oblasti, které by neznamenaly, neznamenaly zvýšené mm, systémové riziko, pouze by to znamenalo, že do těch oblastí, které potřebují investice, by se investice nedostaly. Děkujeme. Dalším řečníkem je Ole. So, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající, já se omí, omlouvám, já jsem rovněž přišel pozdě, takže jsem si nevyslechl prezentaci pana Gozese, ovšem měl jsem možnost si ho poslechnout mm, už eh, před pár dny, včera, takže si myslím, že částečně vím, o čem hovoří a myslím si, že pokud vy, pokud někdo bude úspěšný z našeho výboru, tak jste to právě vy, pane Gozési. Možná se nám snad povede nějakým způsobem zasadit do určitého rámce i ten návrh komise. Domnívám se, že si musíme uvědomit následující věc. Jde o globální ekonomiku, o globální svět a někteřím by mohli namítat, že to není dobré, abychom měli takovou globální ekonomiku. Ovšem já osobně si myslím, že to představuje obrovský úspěch s ohledem na to, co se děje ve světě. A o čem dnes hovoříme? O regulaci, o různých finančních nástrojích. To je v podstatě součást celého globálního obrázku. Někteří tvrdí, že by se nám vedlo lépe, kdybychom to vůbec neměli. Nevím, ale nejsem si jistý, zda pan Gebel si to vůbec myslí. Někteří naopak by mohli namítat nebo, nebo tvrdit, že právě tento argument je správný potřebujeme nějakou regulaci, potřebujeme nějakou úpravu. Asi vás nepřekvapí, že já osobně nejsem nějakým fanouškem úprav či regulací. Myslím si, že v této oblasti bychom neměli být až tak aktivní, i když um, i přesto, že um, pan Goebbels tvrdí, že jsme se snažili pana ho dotlačit uh, do k určitým rozhodnutím, to někdy bych řekl, že to hraničilo s politickým harašením. Ovšem, kolegyně, kolegové, možná se nám to vrátilo, to, co, o co jsme se snažili. My jsme tlačili příliš eh, na, na pilu a najednou to mm, dorazilo v podstatě dva týdny před eh, černovými volbami, takže ne ve vhodném čase. Asi jak mm, už se o tom zmínil pan Gobel, ta mm, regulace nebo ta úprava mohla být lepší, to je pravda. Ovšem my v našem výboru jsme odpovědní za to, aby, aby tyto úpravy či regulace byly co možná nejkvalitnější, protože já jsem odpovědný za UCS 1, UCS 2, pan Klin za UCS 3 a my jsme neustále diskutovali se všemi se- sektory, eh, odborníky, vy možná jste odborníky, experty na hedžové fondy, ale já ne, já ne, já se snažím, já se snažím získat více informací, různé argumenty, národní, evropské, to, co, mm, co je důležité i s ohledem na celosvětovou situaci. Milí kolegové, pane Gebelsi, já si myslím, že je velice dobré, že, že tyto naše dokumenty, že zde máme k dispozici, že je připravujeme. V současném týdnu hovoříme o neotevřených dveří a proto bychom měli být otevřenou institucí, měli bychom být otevření různým argumentům, různým názorům, měli bychom zlepšit tuto legislativu komise možná neměla dostatek času a právě proto bychom to měli, ten, tuto práci dokončit my a to je zásadní. A pane Gozési, spolehám na vás a na ostatní stínové zpravodaje. Ano, já doufám, že vy nám pomůžete, že nás zapojíte do této práce, podobně jak jsme to měli u, u direktivy o solventnosti. Já si myslím, že je velice důležité, aby to byla kvalitní legislativa. Mohl by vám uvést mnoho příkladů z mé vlastní země, ovšem to, to byste stejně asi neposlouchal. Čili já doufám a apeluji na vás. Myslím si, že to dlužíme. Dlužíme to naší společnosti, dlužíme to zúčastněným strám, dlužíme to důchodcům, dlužíme to všem, kteří obrací své zraky na Evropskou unii. A právě proto, paní předsedající, osobně mám určité obavy s s ohledem na harmonogram, časový harmonogram, samozřejmě je zde demokracie, musí být otevření, ovšem tyto, tento trialog, který zde, se kterým počítáte v květnu, já osobně nejsem příznivcem trialogu. Já jsem měl pocit, že přece ten postup, který jsme měli v minulosti, postup druhého čtení je přece kvalitní, je to mnohem lepší, vytváří to určité manévrovací pole, časový horizont, který je delší. Pokud si myslíte, že to bude mnohem lepší, když to uspěcháme a občané budou spokojenější, možná bychom si spíše měli všichni uvědomit, že aspoň pro nás už jsou volby za námi, aspoň zde v Evropském parlamentu, a snažit se o dobrou, kvalitní legislativu a ne všechno úspěchá, a horkou jehlou připravit. Takže, pane Gozési, spolehám na vás, doufám, že si vyslechnete argumenty z některých malých zemí u nás na severu Evropy. My máme regulované hedžové fondy, nedošlo k takovým problémům s těmi soukromými kapitálovými fondy. Většinou, má, většinou jsme státem nevládne sociální demokracie, ale v současné době dokonce i sociální demokraté, přátelé pana Gebelse se domnívají, že potřebujeme otevřený přístup, tak abychom zde měli nové finanční instrumenty, nástroje, které by umožnily toky kapitálu. My přece nechceme bránit našim trhům, naš další regulaci potřebujeme více kapitálu a nepotřebujeme protekcionismus. Na tom se snad všichni shodneme. Děkujeme. Um, Děkuji, pane Šmite. Hm, já vám velice děkuji a také bych se chtěla omluvit, že jsem se dnes zúčastnila začátku diskuze dnes dopoledne. Dnes ráno došlo k velkému spoždění na letišti a víme, že je to nesmírně důležitá rozprava. Byla bych eh, bývala ráda to být na začátku, paní předsedkyně, a jsem ráda, že jste vyhradila extra čas na tuto rozpravu. A je to ostuda, že eh, mnoho poslanců se nemohlo zúčastnit. Eh, co se týče pracovního dokumentu, domnívám se, že jsme dosáhli značného pokroku a chtěla bych poděkovat eh, zpravodaji. Myslím, že se dotkl celé řady důležitých otázek, eh, o kterých jsme diskutovali posledně. Opravdu eh, vítám, že se bude konat slyšení. Je velice důležité, abychom si vyslechli názory těch, kterých se to dotkne. A když se podíváme na minulou legislativu, tak musíme mít na paměti její dopady a pokud to bude možné, musíme opravdu eh, naslouchat těm eh, zúčastněným, jaké neočekávané dopady to může mít a nevím, zda nasloucháme dostatečně eh, různým zástupcům ekonomiky a finančních služeb při těchto konzultacích nebo eh, slyšeních, abychom mohli posoudit ty dopady a také eh, očekávám posuzování dopadů eh, a také co se týče rozsahu působnosti. Jsou tu však některé otázky, které se mají ještě podrobně rozpracovat. Vzpomínáte si, že jsem posledně hovořila o vysoce inovativních podnicích podle eh, Lisabonské agendy, které eh, mají eh, uskutečňovat znalostní ekonomiku budoucnosti. A posledně jsem hovořila s jedním zástupcem, který říká, že takovéto podniky potřebují 12 let a světoví vůdci v oblasti softwarové technologie eh, to využívají každý den. Já si domnívám, že je velice složitý přístup k rizikovému kapitálu v Evropě, v USA a tady je někdo, kdo chce eh, podpořit eh, znalostní ekonomiku v Evropě a to může mít nečekané dopady na četné podnikatele, které budeme potřebovat. Dnes dopoledne jsem obdržela dokument, který vysvětluje přesně, eh, jaké jsou naše kapitálové požadovky v této směrnici, co by to mohlo znamenat, eh, když se eh, malí, drobní, rizikoví podnikatele naší eh, zde usídlit. Dovolte mi říct jenom několik příkladů. A já to opravdu vítám a jsem ráda, že potřebujeme extra čas, potřebujeme dostatek času na eh, diskuzi, abychom věděli, že to byly alespoň 2 biliony dolarů na tyto fondy, byly to tedy prostředky investované do našich ekonomik. Děkuji. Máme na seznamu asi sedm řečníků. Řeknu vám jejich jména. Jsou to eh, Sanchez, Prezedo, Mr. Fio, Mr. Lambert, Osmer Karas, Uh, Udo wants to come in again. Ještě jednou Udo. Hmm, myslím k tomu druhému bodu. Já sama bych chtěla vystoupit, potom dostane slovo také rada a komise a potom znovu eh, zpravodaj. Ještě někdo ne, děkuji, takže příští je pan Klunker. I can't, I, I, I have, I have big problems with the secretary. Je tady problém, já nepřečtu poznámky sekretariátu. Prosím. Dobře, děkuji. Nejprve bych chtěl velice poděkovat zpravodaji za jeho úsilí a výsledek práce. Budu poměrně stručný. Chtěl bych se ještě krátce vrátit k jednomu aspektu a říci, že se o tom příliš nebo vůbec ještě nehovořilo a to je zcela prostě problematika nebo rizika spočívající ve fondech samotných a to je také cíl této směrnice. Pokud možno se v budoucnu vyvarovat rizikům, zabránit jim a my myslím, že do centra pozornosti eh, musí být také hromadění kapitálu v těch fondech, akvizice kapitálu. Předseda britského orgánu dohledu ten sám přednedávnem upozornil na to, že eh, došlo k eh, rozšíření kapitálových trhů a že se budou tedy snižovat a potom je tu eh, povinova daň a nebo daň z finančních transakcí. Eh, myslím si, že by bylo důležité, abychom se zabývali těm tyto aspekty. To je důležité i pro naši frakci v této zprávě a v podstatě této směrnici by měl být vytvořen předpokladek pro správnou formu eh, danění v celé Evropě. To je vše. Uh, Děkuji. Pan Sanchez Fresero. Děkuji, paní předsedkyně. Po tolika vystoupeních je velmi těžké tam přidat něco dalšího. Ale já bych jen chtěla říci, že dobrá regulace a dobrý dozor může mít skutečnou přidanou hodnotu pro ty fondy alternativních investic v Evropě. A myslím si tedy, že eh, by tím mohl být trh důvěryhodnější a také bych chtěl eh, říci, že by to mohlo být dobrý signál na globální úrovni. Podle mého názoru je třeba, aby ta regulace byla skutečně obsažná samozřejmě musí být proporcionální, budeme mít určitá pravidla de minimis, která budou také brát v úvahu akumulační efekt. A jde hlavně o to, že eh, z hlediska eh, řízení těch fondů je třeba, aby tam byla transparentnost a dobré řízení rizik. A je tam několik důležitých aspektů pro nás zcela zásadních, a to jsou ty externality. My tady nemáme zástupce sektoru, protože ty fondy alternativních investic, eh, ty se financují a rizik potom, eh, rizika potom dopadají na přispěvatele a na systém, takže oni samozřejmě nebudou tady. Ty fondy se mohou financovat eh, jen v případě, že budeme brát v úvahu to, jaký dopad mají tyto investice na ekonomiku. A je třeba se také podívat na to, jaký to bude mít dopad eh, například na trh s potravinami nebo s palivy. Na reálnou ekonomiku. Takže měli bychom se soustředit na externality, na udržitelné fungování těchto alternativních investičních fondů, na zadluženost a snažit se zabránit narušení trhu a řídit rizika. A když tady mluvíme eh, o povolování eh, aktivity těchto alternativních investičních fondů, to není jen nějaká byrokracie. Jde o to zajistit, že tyto fondy budou podléhat evropskému dozoru. Když, budeme, když bude mít nějaký fond evropský pas, tak bude podléhat eh, systému vydávání povolení evropskému. To je všechno. Děkuji. Mr. Fio. Pan Fio. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria começar por... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát panu Gozesovi k práci, kterou odvedl, poděkovat mu. A co se týká eh, těch různých témat, o kterých teď mluvíme, v této fázi, kdy už je eh, debata docela eh, v pokročilé fázi, bych chtěl říct jen několik stručných úvah. Za prvé bych vás chtěl upozornit na to, že je třeba zajistit nějaký regulační rámec, který bude vyvážený. My bychom se měli soustředit hlavně na lepší regulaci, lepší právní úpravu. Za druhé je také třeba říci, že je třeba zajistit koordinaci na celosvětové úrovni. Existuje spousta oblastí, kde je toto nutné a tohle je jedna z nich. A neměli bychom tedy dopustit, aby Evropská unie zůstala mimo takovouto regulaci. Za třetí je třeba také, aby regulace byla v úvahu konkrétní případy a musíme se podívat na to, jaký to bude mít dopad, jak jaký tyto různé fondy budou mít dopad na náš vnitřní jednotný trh. Některé ty fondy jsou obzvláště důležité pro likviditu podniků a fondů. A to je obzvláště důležité v době, kdy máme mezinárodní krizi, která nevíme, jak skončí. Za čtvrté, jak tady také před chvílí říkal můj předřečník, je třeba ano, zajistit eh, rovné podmínky pro všechny, ale je třeba také rozlišovat mezi různými druhy fondů a to je věc, která bude vyžadovat hodně práce z naší strany, ze strany našeho výboru. Musíme se pořádně podívat na povahu jednotlivých fondů a podle této jejich povahy se jimi zabývat odlišným způsobem a podívat se na odlišné strategie, které by mohly být eh, na dané fondy aplikovány, obzvláště v případě vlastního kapitálu hodnocení aktiv a bezpečnosti depozitářů nebo mechanismů vkladů. A potom bych ještě chtěla říci, že tohle je legislativní proces, který musí brát v úvahu to, co už historicky eh, ve společenstvích proběhlo a musíme nakonec vytvořit nějaký jednotný přístup eh, pro investiční mechanismy a také pro trhy. Budeme mít ještě hodně práce, chceme-li toto všechno regulovat. A chtěl bych říct si pár slov eh, pro našeho zpravodaje. Myslím si, že má velice důležitou roli a já bych ho chtěl v jeho roli povzbudit. Děkuji. Děkuji, pan Lamberts. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci pár věcí jednak k rizikovému kapitálu a technologii v technologiích. Já souhlasím s tím, že my v Evropě nemáme dost investic do rizikového kapitálu, co se týká technologických iniciativ. Je to pravda v IT, je to pravda i v zelených technologiích. Američané nás předběhli, bylo to 4 k 1 v roce 2007 a myslím, že dnes je to ještě horší. A nemyslím si, že tato regulační iniciativa by toto nějak ohrožovala, protože ten nedostatek rizikového kapitálu jsme měli už na naprosto neregulovaném trhu. Takže já si nejsem jistý, že tím hlavním důvodem je regulace anebo její nedostatek. Dokonce bych si dovolil říci, že je to proto, že máme možnost vrátit se k takovým těm kasinovým investicím, a proto peníze, které by mohly jít do průmyslového rizikového kapitálu tam nejdou a jdou radši do finančních spekulací. Vy řeknete, že tomu tak není, ale já se obávám, že je. Já pocházím z tohoto průmyslu a rád bych, abyste se na to podívali. A teď abych přešel k té globalizované ekonomice, pane Šmite. Mluví se tady o globalizované ekonomice, vy jste o tom mluvil jako o jasném úspěchu. Je to pravda, stovky milionů Číňanů, eh, Brazilců a Indi, Indů se dostali díky této globalizované ekonomice z chudoby. Ovšem, taktéž je pravda, že když budeme mít eh, krizi ve zdrojích, eh, klimatické problémy, nedostatek potravin a budeme mít spousty Číňanů, Indů a Latinoameričanů, kteří Eh, jsou teď ještě chudší, pokud máme tyto lidi, kteří jsou teď ještě chudší, tak je to také výsledek této globální krize. Takže já eh, bych varoval proti eh, tomu, aby se o globalizované ekonomice mluvilo jako o jasném úspěchu. Ano, chceme globalizovanou ekonomiku, ale je třeba být trochu opatrní. Říkali jste tady, že směrnice o kapitálových požadavcích stačí. To by byla pravda, kdyby ten pákový efekt začínal vždy v bankách, ale tak tomu není. My musíme zajistit, že ten náš systém bude skutečně nepropustný. A potom, co se týká dialogu s průmyslem. Možná, že vy to vidíte jinak, ale já si pamatuji, já jsem z průmyslu odešel před několika měsíci a hlavní starostí průmyslu je zajišťovat zisk pro akcionáře. A pokud toto jde a pokud zájem akcionářů je stejný jako společný zájem všech, tak eh, s vámi souhlasím. Ale obávám se, že tomu tak není, že zájmy akcionářů nejsou stejné se zájmy všech. Takže ano, musíme samozřejmě naslouchat průmyslu, ale jen do určité míry. Protože Společné zájmy, veřejné zájmy bychom měli bránit my, ty nebude bránit průmysl. Ano, potřebujeme mít ten neustálý dialog s průmyslem, jistě, ale musíme mít také neustálý dialog s našimi voliči. Vy říkáte, že volby skončily. Možná vy máte pocit, že dialog s voliči končí, když proběhnou volby, ale já s tím to nesouhlasím. Podle mě dialog s našimi voliči, a tím myslím všechny evropské občany, nejen pár frankofonních belgičanů. To je věc, která musí probíhat neustále a budu jim naslouchat při nejmenším tolik jako průmysl. Děkuji. Thank you. Uh... Děkujeme, pan Otmar Karas. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, paní předsedkyně, pane zpravodaji, dovolte, abych eh, na toto téma řekl, že jsme všichni rádi, že pan Kozec je pravodajem a máme velké naděje, ale bez nás to nezvládne. Klima naší spolupráce, kterou máme, by mělo vydržet tak po celý rok. Tady je pár věcí opravdu důležitých. Ta první věc, posuzujeme směrnici a potřebujeme ji, i když by nedošlo k hospodářské a finanční krizi. Proto se na ní nesmíme dívat pouze jako důsledek hospodářské a finanční krize, protože jinak bychom dospěli k nesprávnému závěru, co se musí regulovat. Je tu nějaká mezera v regulaci protože i jinak by muselo dojít k té hospodářské finanční krizi. A druhá věc, v tomto výboru mnozí eh, v diskusi s Američany se domnívali, že investiční fondy nebyly příčinou krize. A když tedy nejsou příčinou krize, potom tuto směrnici musíme koncipovat mnohem eh, střízlivěji a šířeji. A dále obracejí se na mě fondy, které říkají mi, nemáme dojem, že jsme alternativní investiční fondy, ale spadáme Eh, budeme spadat pod eh, působnost této směrnice, pokud její název takto zůstane. Domníváte se, že eh, budete mít nějakou nevýhodu na trhu a otázka zní a myslím, že musíme ještě o tom názvu hovořit, protože v současnosti se domníváme, že to jsou všechny fondy, které to nejsou v rámci UCITS je to opravdu každý fond, který není v UCITS, je opravdu každý takový alternativním investičním fondem. Máme totiž také fondy, které působí výlučně na národní úrovni a ne přes hranice. I tady zní otázka, rozlišujeme eh, v tom eh, regulování, ano či ne. A má čtvrtá otázka. Doposud jsme hovořili o správcích, ale myslím, že musíme spíše hovořit o fondech, nejenom o jejich správcích. A máme různé fondy, které sice všechny spadají pod působnost této směrnice, ale chceme eh, upravovat všechny tyto fondy různým způsobem s přihlédnutím k specific, kapacitě, potřebujeme nějakou systematiku a zásady eh, pro eh, správce a podrobné úpravy pro rozdíly mezi fondy musíme eh, zvážit, zda chceme všechno upravovat na evropské úrovni, anebo tu jsou budou vlastní regulace a, nebo doplňující úpravy pro ty, které nechtějí působit přeshraničně. Dodržování zásad pro všechny fondy bude předpokladem pro jejich registraci a potom se podíváme, v čem spočívají rozdíly, které nesmíme řešit stejným způsobem a potom k časovému harmonogramu. Ale Schmidt se k tomu vyjádřil, to není, myslím, vůbec sporné. Musíme se zhostit svého úkolu. A eh, nemůžeme eh, říkat, že nebude trialog k prvému čtení. S prvním čtením eh, de facto pomůžeme radě vytvořit společné stanovisko. Já se domnívám, že potíž dospět k jednotnému názoru je v radě mnohem větší, protože tam je různý přístup, různější než u nás. Takže vypustme tuto větu eh, jednávání s radou a komisí v trialogu. Pokud eh, se to bude blížit, můžeme o tom diskutovat, ale trialog bychom neměli posuzovat jako fixní součást, protože když nebude trialog možný, tak uspořádáme prvé čtení a hm, nebudeme čekat na ten trialog. Děkuji. Dobře. Pan Temou se ještě chtěl úplně stručně a poté další kolega. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Opravdu jenom na chviličku, abych eh, zdůraznil určité věci. Poté, co jsem si vyslechl, různé argumenty, to zná více kontroly, více zásahů, více, um, více regulace a tak dále. Já si myslím, že to vyvolává určité obavy, když se podíváme na situaci v bankovnictví na konci 19. století, tak v podstatě neexistovala nějaká centrální banka, nějaká centrální banka, která by měla regulovat trhy, tak jak vidíme v současné době, to znamená tu situaci na finančních trzích, která se změnila. Čili domnívám se, že pokud jde o zásahy, o veřejné zásahy nebo, nebo neúspěch v této oblasti, to samozřejmě je součástí celé krizové situace, nebo všechny tyto prvky přispěly k celé této problematice, například um, řekněme to, že centrální banka zasahovala do úrokových sazeb, byly určité v období krize, jsme měli uh, některé banky, které umělým způsobem umělým způsobem upravovali tyto záležitosti, upravovali úrokové sazby a samozřejmě, že poté to mělo dopad na další zadlužování, to znamená, že došlo k takové celé spirále zadlužování. Rád bych v tomto ohledu podpořil argumenty pana Ole Schmidta, ale nesouhlasím s těmi, kteří požadují další intervenci či zásahy. Další otázka kde bychom se měli snažit o odpověď, je, kdo bude regulovat samotného regulátora, jakmile by tento regulátor získal další pravomoce. Děkuji. Děkuji, paní Evi, Evi, Evi. Děkuji, co se týče poznámky Ole Schmidta to bylo nespravedlivé při poslední schůzi vůči mně, jak si myslím, když jsme diskutovali o evropském automobilovém průmyslu. To nepochopil ten můj impuls, ale já mu chci dát výslovně za pravdu. Za pravdu v té myšlence, jak bychom měli postupovat, paní předsedkyně, měli bychom stejně běžně vycházet ze spolurozhodování ve dvou kolech a má plnou pravdu, když jde o to, že jak jakožto eh, zákonodárci se musíme zhostit svého domácího úkolu. Díváme se na to stejně a pokud Otman Karas má eh, nějakou záležitost a myslí si, že takto radě pomůžeme, eh, potom vzniká tato situace právě tím, že e, sebevědomě vycházíme z postupu dvou čtení, ale neměli bychom vysílat nesprávné signály na adresu Rady a komise, že e, budeme vycházet ze schody při prvém e, čtení. To nám nepomůže. A pan zpravodaj by se dostal do složité pozice. Takže jsme tedy pro tu pozici, kterou zastávají všichni. Thank, thank, thank Thank you. Děkuji. Já si myslím, že některé tyto vstupy se dotýkaly spíše určitého nebo otázek ohledně postupu, a jakým způsobem budeme, jaká je naše procedura a tak dále. Ráda bych řekla, že jsme začali s tímto tématem, počkáme na Roberta, ale ráda bych řekla to, že jsme začali s tímto tématem trošku dříve, než bylo naplánováno, což znamenalo určité překvapení některých eh, našich členů, protože ty předchozí body jsme zkrátili. Takže prosím vás, ti, kteří jste přišli o některé první, ty první zásadní vystoupení, to znamená eh, pana Bormense, pana Klince, pana Kamela, to znamená stínové zpravodaje, to pouze jako příkladu. vádím. Pošleme vám samozřejmě link na vysílání po internetu, máme to v archivu, budete si moct vyslechnout celou debatu nebo si pouze vybrat z toho ty třešničky, o které budete mít zájem. Čili to je pouze pro informaci, samozřejmě mm, i rada, komise, budete-li mít zájem. Některé věci si ještě jednou poslechnou. Další věc, harmonogram časový. Myslím, že je důležité, aby náš výbor postupoval tím správným, otevřeným, transparentním způsobem. 2. září už jsem o tom hovořila. Ptala jsem se, zda chceme jít do prvního čtení, když někteří měli určité, určité řekněme, obavy v tomto ohledu. Řekla bych, že to bylo, mm, že to byl takový možná tichý, malý souhlas, ovšem je to na nás, na nás, na výboru, vidíme, jakým způsobem není to jednoduché rozhodnutí. To znamená, ten postup, jak budeme dále pokračovat. V každém případě bychom měli zůstat otevření celé této problematice. Ráda bych připomněla zpravodajům, my jsme měli zkušenosti v oblasti směrnice o platebních službách, mnoho pozměňovacích návrhů, mnoho přepracování nás tam čekalo, rovněž radu a poté jsme měli dokument, pamatujete si, měli jste tam ty tři sloupečky, bylo to nesmírně obtížné, vy jste byl zpravodajem, pamatujete si na tuto obtížnou práci, čili zkušenosti už máme na tomto poli a proto tuto problematiku možnou známe. Ráda bych poprosila komisi, aby nám předložila tabulku. Tabulku řekněme, toho, jakým způsobem je to propojeno s ostatními směrnicemi. Je zde překrývání s akčním plánem v oblasti MIFIDu, transparentnosti, zneužívání eh, trhu a tak dále. Čili to jsou různé směrnice, CRD směrnici, Solvence 2, možná i IROPS bychom tam měli ucit určitě eh, přidat a různé směrnice, která, které se dotýkají účetnictví, vykazovacích povinností a rovněž stávající návrh ohledně architektury dohledu. To vše si myslím, že bychom měli objasnit, jakým způsobem, v jakém vztahu jsou všechny tyto směrnice vzájemně a tak dále. Ta analýza dopadu. Budeme mít dvě. Jednu do konce října a druhou do konce listopadu. Další informace vám poskytneme, pokud jde o rozsah. Ovšem, máme zde určit takový rámcový kontrakt, máme zde určitá omezení, snažíme se zaplnit ta prázdná místa Mm, na straně komise to možná z toho vyplývá ten svatek, který jste máme o web streamingu, jsem se už zmínila. Někteří z nás se zúčastnili setkání Mezinárodního měnového fondu. Vidíme zde určitou potřebu mezinárodní, mezinárodní regulace, mezinárodní kontroly, Hovořilo se o tom hodně na tomto zasedání. Pan Klins se zde zmínil o něčem, co mě velice zaujalo. To znamená podívat se na mm, záležitosti, které jsou spojené i s kvalitou. Myslím si, že komise to vzala v potaz. A poslední bod se dotýká právní služby našeho výboru. Ráda bych požádala komisi, aby reagovala i na záležitosti, které zde vyvstaly s ohledem na podmínky reciprocity a VTO. U ostatních směrnic, včetně Solvence 2, nám právníci doporučovali, abychom zde neměli taková to ustanovení selektivní reciprocity. To je další seznam našich požadavků na stranu komise. A Nyní bych požádala švédské předsednictví, poté o vystoupení komisy a poté poslední slovo zpravodaj. Máme tak asi 15 až 20 minut k dispozici, takže nejdříve požádáme radu eh, předsednictví. No já samozřejmě mm, nevyčerpám těch 15 až 20 minut. Pro nás bylo velice zajímavé vyslechnout si vaše dnešní rozpravu. Já se omlouvám, že jsem nebyla přítom na začátku vaší rozpravy. Všem v tomto okamžiku bych ráda řekla pouze následující. Jeden z poslanců už se o tom zmínil. Transparentnost postupů mezi radem a parlamentem. My samozřejmě chceme být maximálně transparentní i v našich diskusích, i když možná to nebude švédské předsednictví, které bude finalizovat eh, tuto problematiku. Budeme s vámi eh, v celém tomto období spolupracovat, o tom vás chci ujistit. Myslím si, že je to zajímavý pracovní dokument, který předložil zpravodaj. Myslíme si, že je zde mnoho kvalitních, dobrých bodů a doufám, že naše spolupráce bude úspěšná s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkujeme. Myslíte, že bychom mohli i váš dokument našim kolegům poslat, přeposlat my v podstatě máme ten jediný dokument k dispozici, který je veřejným dokumentem, takže je k dispozici na našich webových stránkách. Můžete se samozřejmě obrátit na nás, pokud to chcete poslat e-mailem, jinak na našich webových stránkách budete mít k tomuto dokumentu přístup. Děkuji, říká paní předsedkyně komise. Ano, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Začnu pozitivně. Myslím si, že zde máme určité styčné společné body, protože většina, většina vážených poslanců, ale i komise, rada, to je ten společný bod. Přišli jsme o začátek dnešní diskuse, všem nám to nějak uteklo. To je to, co máme společné a myslím si, že příště, že se budeme muset podívat na ty prezentace na internetu. A nyní k těm závažnějším záležitostem. Zpráva, kterou připravil pan Gozes, myslím si, jasně identifikovala zásadní body, které musíme řešit. Myslím si, že je to dobrý odrazový můstek pro naši práci u tohoto tématu s dalším dovolením pouze dva dva body, kterými bych možná se pokusil odpovědět i na některé otázky, a které jste položila i vy, paní předsedkyně. Rozsah směrnice. Ten přístup, takový vše, všeobjímající přístup, to je hlavním prvkem této směrnice. My se domníváme, že je to vhodný přístup, ne jenom z praktického hlediska, protože by bylo nemožné z právního hlediska definovat různé business modely a identifikovat různá pravidla pro konkrétní případy, nebo ještě hůře, řekněme, výjmout z toho jeden či dva business modely, které bychom z toho vyňali. Ale i z hlediska jednotlivých politik je to lepší, tak aby to bylo kompatibilní s doporučeními G20, o kterých už jsme se zde zmínili a hlavním cílem by mělo být mít směrnici, která bude co možná nejširší, která by pokrývala co možná nejvíc jedno, konkrétních aktérů. Samozřejmě, že jsme si vědomí, plně vědomí toho, že by určitá diferenciace měla existovat i v rámci tohoto přístupu. To znamená konkrétní pravidla, jež adaptujeme nebo přizpůsobíme konkrétním potřebám, konkrétním obchodním business modelům. Aniž bychom je chtěli všechny definovat, protože to je právě ten praktický problém, kterému chceme zabránit. Ovšem, abychom využili ten popis jednotlivých aktivit a prvky jednotlivých business modelů, my jsme se snažili, my jsme se to snažili, ovšem z dnešní debaty je jasné, že se nám to cel, ještě docela nepodařilo. My se snažíme diferencovat a pokusíme se ještě o větší rozlišení, bude-li to zapotřebí, tak abychom dosáhli toho našeho společného cíle, kterým je to, aby tato legislativa byla mm, proporcionální, vhodná, mm, kvalitní a e, na dobré úrovni. Pokud jde o vztahy či propojení s ostatními stávajícími směrnicemi či jinou legislativou v oblasti, ve finanční oblasti. Ano, jistě, na první pohled jste může mít pocit, že dojde k nějakému překrývání. My jsme se tomu snažili zamezit do maximální možné míry. My se snažíme sladit stávající legislativu s tímto návrhem, proto jsme analyzovali i záležitost interakce, zájemné interakce, my tomu spíše chceme říkat interakce a ne nějaké mm, dublování. My jsme se to snažili analyzovat a připravili jsme dokument, který je možná ještě lepší než ten, který jste požadovali, který mm, chceme, aby ráda měla k dispozici, aby na to mohla pracovat, aby my samozřejmě se rádi podělíme o tento dokument i s vámi a snad se nám poté povede nalézt eh, odpovědi na otázky, které hm, si myslím zákonitě museli vyvstat, když hovoříme o této interakci a o těchto stazích. Naším cílem je zabránit duplicitě, nějakému překrývání a podobně. Ovšem ten původní návrh zase byl, hm, aby zde nebyly žádné mezery nebo nedostatky a tak dále, které jsme chtěli překrýt. Čili tento dokument vám pošleme, myslíme si, že v něm naleznete mnoho odpovědí na vaše otázky. A pokud jde o architekturu dohledu, v tomto ohledu se domníváme, že možná příliš brzo na konkrétní otázky. Asi bychom se tím měli zabývat, ale je to možná trochu předčasné, vzhledem k tomu, že návrh komise jsme stěží předložili na stůl, takže opravdu nevíme, kdy to všechno, jak to skončí, je obtížné to vzít v potaz v tomto okamžiku. Asi by bylo vhodné nezapomínat na to v našich dalších diskusích. Některé oblasti se mohou změnit, nové agentury v tomto ohledu by nám mohly pomoci vyřešit i určité oblasti či problematické body, na které jste poukázali v průběhu dnešní rozpravy. A na závěr poslední bod, který se dotýká třetích zemí. Toto je jeden z klíčových bodů, asi nějaké řešení. Nenalezneme ovšem, pokud mám máte ještě dvě minutky, tak aspoň stručně náš záměr komise. Já bych se pokusil, proč vysvětlit, proč se domníváme, že tento návrh, nebo alespoň mm, my jsme samozřejmě vůbec nechtěli, aby šlo o nějaký protekcionistický návrh. Návrh je založen na takové tradiční modelu vnitřního trhu, který asi není běžný ve finanční oblasti, ale v ostatních oblastech ano. To znamená, že předpokládáme několik povinností, několik základních pravidel pro správce těchto fondů, pro správce EU to samozřejmě bude mít dopad na fondy, které jsou etablovány v EU, čili přímým cílem těchto pravidel nebo tato pravidla by se měla dotýkat EU správců. Pokud je o třetí země, tak tam jsme předpokládali u těchto správců fondů, aby měli přístup na evropské trhy, ovšem pouze za podmínky, že tam dojde k určitým těm ekvivalentům, to znamená, že budou splněny tyto podmínky, čili takový tradiční pohled. Je zde regulace, určitá úprava pro EU správce fondu a právě proto musí taková úprava existovat i pro fondy a správce fondů ve třetích zemích. Přece nemůžeme to začlenit úplně přímo do této směrnice, ale prostřednictvím eh, schématu těchto ekvivalentů. To je vlastně jednoduché, protože Evropská komise opravdu chce, abychom se měli evropské, aby evropské i zahraniční produkty měly rovné podmínky. To je záměrem komise. No a tím dodatkovým výsledkem nebo doplňkovým výsledkem by mělo být to, že správce těchto správci těchto fondů, ať už jsou to naše nebo zahraniční, by mohli využívat ten privilegovaný přístup, to znamená pas EU. Často jste na nás útočili, hovořili jste, že je to protekcionistický návrh, um, někteří naopak tvrdí, že je to příliš liberální, že je to jakýsi trojský kůň. Takže nyní můžeme říci, že se nám povedlo dosáhnout téměř určitého vyváženého stavu. Tak tolik z mé strany a můžeme-li odpovědět nebo reagovat jakkoliv jiným způsobem, tak to uděláme. Budeme spolupracovat, tak jak už jsme to udělali v minulosti, s radou, s Evropským parlamentem. Můžete se na nás spolehnout. Jistě my už teď nejsme těmi, kteří jsou u kormidla, ovšem budeme spolupracovat a jsme otevření, tak abychom dosáhli společného cíle. Um, hm, jestli dovolíte, tak eh, bych vám potom ještě dala vědět o tom, co k tomu řekne právní služba, pak byste mohla na to mohli odpovědět a my o tom řekneme členům. Pan Gozes, myslím, už kopii toho e-mailu dostal. A já tady teď předám slovo panu zpravodajovi, aby to uzavřel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto parlamentu někdy používáme příliš výrazná slova, příliš silná slova a já si myslím, že dnes ale můžeme klidně říci, že tato diskuze byla bohatá a že se jí mohou účastnit spousta lidí. A to je výhodou toho, že jsme začali trošku dříve. A chtěl bych kolegy opravdu uklidnit, protože moje úvodní prezentace byla velice krátká, takže jste eh, v podstatě o tolik nepřišli. Já jsem vycházela totiž z toho, jako vždy, že kolegové pracují a vzhledem k tomu, že měli k dispozici písemný dokument, přišlo mi zbytečné opakovat eh, něco, co už si přečetli. Já jsem si eh, udělal hodně poznámek z vašich příspěvků. Chtěl bych obzvláště poděkovat stínovým zpravodajům za jejich práci a úvahy. Už jsem s nimi vstoupil do kontaktu a jsem si jist, že se nám podaří společně najít odpovědi na ty četné otázky, které tady kladete nebo které si klademe my. A abych uklidnil pana Oleho Šmita, tak chci říci, že naslouchám všem, kdo za mnou přijdou. A teď mám program, který je úplně plný návštěvníků, mám opravdu spoustu návštěv a také máme, paní předsedkyně, tu debatu, kterou jste zorganizovala a další různé studie dopadu a myslím si, že díky tomu všemu si uděláme více jasno v této neznané otázce. Já nechci debatu prodlužovat, takže několika slovy schrnu to, co vyplývá z příspěvku kolegů. Za prvé je tady velká většina která je toho názoru, že potřebujeme nějakou regulaci. A myslím, že nikdo nemůže vážně říci, že bychom měli ten návrh směrnice hodit pod stůl. Další eh, slovo, které se tady hodně vynořovalo, byla konzistentnost. Za třetí, pragmatická regulace, konkrétní regulace a účinná regulace. A návrh, který je nám předložen, žádá vyjasnění konceptů a pravidel, a diverzifikaci těch pravidel, aby brali v úvahu rozmanitost nástrojů, které jsou pokryty tím širokým rozsahem působnosti této směrnice. Takže to byla ta hlavní slova, která jsem eh, si vybral z těch velmi zajímavých vystoupení všech řečníků a právě z těchto konceptů budeme vycházet, až se budeme snažit eh, společně nějak ten text eh, přepracovat. A jak jste říkala, paní předsedkyně, máme zkušenost eh, s texty, které musíme trochu upravovat a parlament by byl velice smutný, kdyby nám komise dala dokonalý text, ke kterému bychom vůbec neměli co říci. Je Eh, výhodou spolurozhodovacího procesu, že každý může přinést eh, svou do mlína, komise předloží a my, jak říkal můj přítel Robert, parlament a rada rozhodují a my tady se budeme snažit rozhodovat správně. Děkuji vám.